Vážení kolegové, dobré ráno. Navrhuji, abychom začali, i když mám trochu když vidím, že tady ještě nejsou všichni, co mají na starost bod 22. Máme tady ale zpravodajku paní Harkinovou a některé stínové zpravodaje. Navrhuji tedy, abychom se znovu pustili do práce a v bodě 22 dám slovo paní Harkinové, která nám předloží svůj návrh stanov, stanoviska uh, uznání a propagace přeshraničních dobrovolných činností v EU. Je to stanovisko určené pro výbor pro kulturu a dnes budeme zkoumat návrh stanoviska. Máte slovo. Thank you, Madam Chair. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. E, toto samozřejmě jako reakce na komuniké komise, kdy se hovoří o uznávání a podpoře přeshraničních dobrovolnických činností v EU a e, navazuje to na rok 2011 jako na rok dobrovolnictví. Takže první věc, kterou zde říkám, je to, že dobrovolnictví by nemělo nahrazovat placenou práci, protože eh, je zde nebezpečí, že zkrátka ta hranice je velice jemná mezi oběma kategoriemi a velice těžko rozeznatelná, takže je důležité toto říct hned na začátek. To je bod 3. Bod 4 vyzývá komisi, aby v souvislosti se strategií Evropa 2020 rozvíjela a podporovala iniciativy, které zajistí, aby dobrovolnictví přispívalo k inteligentnímu a udržitelnému růstu podporujícímu začlenění. V tomto kontextu, pokud jde o inteligentní a udržitelný růst, zde mám na mysli projekty jako Mládí v pohybu a uznávání neformálního a informálního učení, tak aby se e, zlepšila zaměstnatelnost. Pokud jde o udržitelný růst, e, mnoho dobrovolníků se zabývá projekty pro boj se změnou klimatu a kromě toho e, podporuje začlenování do společnosti a zlepšuje šanci, životní šance. Pokud jde o evropský znalostní pas, momentálně máme Europass, Europass, a komise společně s CDFOPem momentálně zkoumá možnost vytvoření nového dokumentu, toho evropského znalostního pasu, co, který by dokumentoval i neformální vzdělání, eh, které během dobrovolnické činnosti většinou není certifikováno. V bodě 6 eh, žádám o dostatečné množství finančních prostředků, konkrétně odkazuji na program Grundvik, který často podporuje eh, odborné dobrovolníky a e, slyšela jsem z kasky, že ten program se má krátit, takže proto zde o tom mluvím. Bod 7. E, přeshraniční síť dobrovolnických organizací. O tom jsme mluvili s kolegy. Já jsem se s tím setkala v jednom nebo ve dvou různých dokumentech. Počítám, e, že pokud dobrovolníci mají pracovat přeshraničně, je občas jednodušší to udělat mezi sousedskými zeměmi, protože občas máte podobný jazyk, kulturu a náklady nejsou tak veliké. To může být první krok. Někteří lidé pojedou z Říma do Osla samozřejmě, ale mnoho, mnoho jiných dobrovolníků, zejména starších, eh, těm bude stačit úplně překročit hranice jenom do sousední země. Takže abychom podporovali přeshraniční dobrovolnictví, eh, je vhodné asi začít malými krůčky. Vzhledem k určitým dokumentům vidíme, že existuje mnoho bariér, eh, které, kterým občané čelí, když chtějí působit jako dobrovolníci v jiných zemích a když chtějí cestovat do jiných zemí a chtějí tam bydlet a žít. A opět i zde musíme se podívat na to, jaké tyto bariéry přesně jsou, tak abychom zajistili, že to nebudou bariéry dobrovolnictví jako takovému. Bod 9. Eh, o tom už jsem mluvila ve své zprávě dobrovolnictví. Užívání dobrovolnického času jakožto prostředku finanční spolučasti na evropských projektech. Já vím, že toto je součástí mnoha projektů, ale mnoho členských států to vůbec neaplikuje. A věřte mi, ten rozdíl, který toto za, zajistí, je obrovský pro angažovanost dobrovolníků v evropských projektech. A nakonec bod 10. Vyzývám komise, aby povzbuzoval členské státy k přijetí příručky Mezinárodní organizace práce o měření dobrovolné činnosti s cílem zajistit spolehlivé srovnatelné údaje, jež mohou pomoci ke zdokonalení tvorby politik. Mnoho členských států už toto schválilo, zbytek, eh, eh, ve zbytku ten proces probíhá, ale pokud toto bude existovat v celé EU, zajistíme, že budeme mít dobrá, robustní a komparabilní data, což je něco, co potřebujeme abychom zajistili, že politiky, které vytváříme, jsou empiricky podložené. To je z mé strany vše, paní předsedkyně. Těším se na názory kolegů a na diskuzi. Děkuji. Äh, děkuji mnohokrát, vážení kolegové a kolegyně. Eh, já budu eh, velmi stručná, zastoupím paní Perez. Děkuji paní Harkin, paní zpravodajce. Jako další bude mluvit paní Rapty a potom pan Helmen. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně a blahopřeji paní zpravodajce. A, a děkuji za skvělou práci, kterou odvedla. E, paní Harkin pracuje vždy velice dobře a je vidět, že problematiku zná. E, zde jsou dva prvky, které chci zdůraznit, prosím. E, konkrétně jsou to body 2 a 3 u trojky se hovoří o tom, že dobrovolnictví by nemělo mít náhradu za placenou práci. A u dvojky jde o hospodářskou a sociální soudržnost. E, dobrovolnická práce já to teď řeknu trošku neobratně, možná, že by to šlo formulovat jinak. E, dobrovolnická práce je přece také příspěvek k tomu, že se lidé cítí užiteční. Já teď hovořím o lidech například, kteří šli do důchodu, ale eh, kteří chtějí stále ještě společnosti něco dát. Případně to mohou být eh, jiní lidé, kteří z nějakých důvodů nemají možnosti být na trhu práce a zároveň kteří eh, v rámci dobrovolnické činnosti chtějí získat nějaké uznání. A teď tedy bod 3, ta náhrada za placenou práci. Zde je potřeba říci, že dobrovolnická práce eh, ta dobrovolnická práce nesmí odmítat, od, od, odnímat státu jeho sociální zodpovědnost. A to bych tam chtěla mít. Eh, je mi jedno, kam to tam napíšeme, ale chtěla bych, abychom to zmínili. Ale jinak, eh, paní Harkin, velmi dobrá práce, děkuji. Děkujeme, eh, říká paní předsedkyně. Nyní pan Helmer. Uh, well, Madam Chairman, I, I... Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si vyslechl tuto diskusi a mám stále větší pocit nereálnosti až surrealismu. Hm. Eh, objevují se různé metafory, takové to vrzání zatímco Řím hoří, nebo kapela hrající na palubě potápějícího se Titaniku. E, zkrátka, my čelíme nejvážnější existenciální krizi v eurozóně a Evropské unii a mluvíme o přeshraničním dobrovolnictví. E, víte, já zastupuji 4 miliony Britů. Ani jeden z nich za mnou nikdy nepřišel a nikdo mi neřekl, já chci dobrovolničit, ale chci to dělat v jiné zemi, prosím, pomozte mi s tím. Je vůbec potom tu poptávka? Proč o tom mluvíme? Já vím o lidech, kteří jsou dobrovolníci a pracují v zemích třetího světa. Tam staví ho, e, nemocnici nebo školu někde v Africe. Slyšeli jsme návrh, že by někdo chtěl jet z Itálie do Osla, jsou skutečně takoví lidé v Evropě? Protože přece tam eh, podstata dobrovolnictví je to, že dobrovolnictví je lokální činnost. Jsou to lidé, kteří pomáhají své místní komunitě. A ještě jednu věc o dobrovolnických chci říci. Eh, myslete si, že jsem hlupec, ale já jsem si myslel, že dobrovolnictví je dobrovolné. Teď se mi zdá, že tady vytváříme jakousi komplexní evropskou byrokratickou strukturu, která bude řídit a regulovat dobrovolnictví, což mi připadá naprosto bizarní. A říkám si jménem tedy těch svých čtyř milionů lidí, některé jsou jakékoliv z těchto věcí Eh, které zde řešíme, takové, že opravdu zasahují ty lidi, které zastupujeme? Slyšeli jsme o programu Mládí v pohybu Youth on the Move. Já nevím o nikom ve svém volebním okrsku, kdo by o tom slyšel. Nedej bože, že by z toho něco čerpal. Slyšíme tady o evropském znalostním pasu. Ví o tomto někdo něco? Existuje to vůbec, nebo to existuje na papíře někde tady v chodbách parlamentu a je to něco, co jsme si vytvořili, abychom si udělali radost? Eh, jeden další příklad, to nebylo z dneška, ale ze včerejška, eh, ten Evropský rok aktivního stárnutí. Já bych upřímně rád věděl, co toto eh, aktivní stárnutí je. Mně je 68, možná, že jsem dobrým příkladem aktivního stárnutí, ale opět vůbec nikoho neznám, nikoho z těch mých 4 milionů voličů, které zde zastupuji, kdo by měl asistenci z programu, evropského programu aktivního stárnutí, nebo kdo by o tom slyšel. A čím více času trávím zde v parlamentu, a jsem tu 12,5 roku, prosím, tím silnější mám dojem, že trávíme čas vytvářením práce pro sebe, tím, že spolu mluvíme o věcech, které nemají vůbec žádný význam, jakmile vyjdete ven na ulici. Děkuji. Ähm, Děkujeme vám, pane kolego. Eh, možná, že by na ty otázky mohli někteří kolegové nebo kolegyně reagovat. Eh, já bych upozornila, že eh, nemáme zase tolik času, takže prosím, kolegové, omezte se na kratší čas. Paní, paní Jean Lambert, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, to, co jsme si teď vyslechli, myslím, velmi hezky demonstruje to, jak se naše jednotlivé volební okrsky a regiony liší. Eh, samozřejmě otázky se objevují, já vím o lidech z Německa, kteří pracují ve východním Londýně například eh, pro starší spoluobčany a celá řada dalších příkladů lidí, kteří se zajímaví o přeshraniční dobrovolnictví. Ne možná masově, ale rozhodně se o to zajímají. A e, důležitý je ten bod 8, ta právní jistota toho, jakým způsobem funguje pojištění a sociální systém a tak dále. To jednoznačně jsou témata, o kterých se mluví. Já bych e, k tomuto celému ráda přidala dvě nebo tři věci. E, je to, myslím, stanovisko vynikající a je k věci. Jedna věc je podpora zaměstnavatelů pro dobrovolnictví, což je, myslím, velký problém v celé řadě našich členských států. Eh, jedná se o tu corporate social responsibility, to znamená tu firmní sociální odpovědnost. Možná, že bychom eh, něco o tom měli. Eh, já bych ráda viděla nějaký pozměňovací návrh v tomto ruchu a něco také o tom, jak budeme podporovat rozmanitost dobrovolnictví, různé ty programy, které byly, které byly zmíněny, to je jeden konkrétní sektor, ale e, i zde můžeme udělat mnohem, mnohem více. Takže to jsou ty dva malé přídavky, které bych zde ráda viděla, jinak je to stanovisko excelentní. Děkuji. Děkujeme, Jean. Thomas Mann, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, má drahá paní předsedkyně. Nejprve k Marian. Pochvala už zazněla. Marian je bývalá učitelka, takže vždy formuluje všechno velice precizně a edukativně a věcně. Takže i chvála z mé strany a má podpora. K Rogerovi Helmrovi, drahý Rogere, eh, já jsem velice rád, že máme lidi, kteří provozují dobrovolnickou, dobrovolnickou činnost, protože to je vlastně jedna z možností toho, co můžu já udělat pro stát a co, či můžu být prospěšný, aniž bych za to chtěl peníze. To jsou lidé, kteří říkají, já chci něco dělat, ne já chci dostat prachy. Ehm, to je to, co cítíme, když chceme spolupracovat. Víme, že existují statisíce lidí, kteří chtějí takto dobrovolnicky pracovat a musíme jim dát šanci. A aktivní stárnutí. Eh, v roce 2010 jsem dělal zprávu pro náš výbor o generační rovnosti a eh, tehdy se objevil návrh komise, zda by nešlo vytvořit eh, Evropský rok aktivního stárnutí. Komise souhlasila a teď, jsme to, teď to máme. A bylo několik akcí k tomu, že rok 2012 toto je. A co to je ten rok aktivního stárnutí? Zkrátka, dejme tomu takový Roger Helmer, který je vždy ironický a rád si popíchne a přisadí, eh, tak nebude izolovaný, ale naopak eh, bude hezky integrovaný do společnosti a lidé ho budou poslouchat. A, to, a týká se to také například toho, že mezi sebou budou jednotlivé generace spolupracovat, že nebude docházet k rozštěpování společnosti a příslušníci různých generací mohou spolupracovat u projektech, což je výhodné pro všechny, protože v rámci spolupráci se od sebe můžeme učit. Takže ten celkový proces vlastně zohledňuje to, že všichni stárneme, a buď jsme zdraví nebo nemocní, ale každopádně budeme aktivně využívat svůj čas. Pro každý rok máme k dispozici zhruba nějakých 5 milionů euro, což není žádná závratná částka, ale já si myslím, že významem je to akce naprosto nedocenitelná. Ehm, k bodu 3. Ehm, dobrovolnictví nesmí být náhradou za placenou práci. To je přesně to, co chce, chceme. Ehm, my nechceme brát pracovní místa eh, těm, kteří pracují a říkat ostatním, kteří tu práci budou dělat dobrá, tak teď za to nic nedostanete. Nejde o to, abychom nějaké praktikanty například využívali jako levnou až otrockou pracovní sílu. Je, jde o to přispět do společnosti. Roger, já si myslím, že toto je naprosto významná činnost. Eh, nezůstane to pouze mezi námi, protože tato zasedání je webstreamováno. Lidé, kteří se na nás koukají, si řeknou, to je fajn, konečně se něco děje jak já můžu přispět ke společnosti a o tom to je. Děkuji. Merci, monsieur. Děkuji, pan Bulo a potom paní Blinkevič. Děkuji, paní předsedkyně. Dosvěděla jsem se, že tady není zpravodaj za EPP, takže jeho jménem bych chtěl poblahopřát paní Harkinové k vynikající práci. Pro nás to není žádný zvláštní problém. Eh, možná budeme mít nějaké pozměňovací návrhy. A chtěla bych ještě k tomu dodat, že dobrovolnická činnost je velice důležitá eh, co se týče lepšího začlenování do společnosti, což je plně v souladu se strategií 2020. Eh, je to také důležité v rámci učení se občanským povinnostem. Rok 2013 bude rok občanství a evropští občané nejenže mají práva, ale mají také povinnosti vůči svému světadílu a dobrovolnická činnost je způsob, jak si lépe uvědomit tento, eh, tuto sounáležitost a Naopak dobrovolnická činnost je sice něco místního, ale to, že může být dobrovolnická činnost být i přeshraniční, to právě posiluje ten pocit sounáležitosti s evropským občanstvím. Pokud jde o aktivní stárnutí, je určitě důležité eh, poukazovat na zkušenosti starších lidí a právě i zkušenosti s dobrovolnou činností eh, mohou být užitečné pro všechny. Takže ještě jednou děkuji paní Harkin a naše skupina eh, bude mít zřejmě obdobné stanovisko jako ona u většiny pozměňovacích návrhů. Děkuji, paní Linkevičuté. Děkuji, paní předsedkyně. Také já bych chtěla poblahopřát zpravodajce, protože dobrovolnou činnost musíme podporovat. Nestačí jenom vyhlásit nějaký rok rokem dobrovolné činnosti a říci si, že to stačí a že eh, tím pádem veškeré to jsme, všechno, co jsme pro to udělali, tím končí. Proč? Protože v současnosti eh, existuje velice eh, odlišný status dobrovolné činnosti ve v 27 členských státech. Některé státy stojí teprve na takovém skromném počátku dobrovolné činnosti z různých důvodů, protože v určitých obdobích lidé nemají dostatečný příjem, musí více pracovat a nemají příliš času na to, aby se věnovali vě dobrovolné činnosti. Pokud přijmeme rozhodnutí na podporu a propagaci dobrovolnictví, bude to velice dobrý krok, protože to povzbudí i starší občany k tomu, aby se zapojili do dobrovolnické činnosti která je samozřejmě také důležitá vedle toho, že lidé mají placenou práci. Také budeme moci využívat zkušeností lidí, kteří se už nevěnují výdělečné činnosti. Také to bude prospěšné pro osoby s postižením, které ne, nebudou uzavřeny jenom za zdmi svého domova. Dobrovolnická činnost je důležitá a chtěla bych také podpořit kolegy, ehm, kteří hovořili o bodu 3 návrhu stanoviska. Musíme Eh, velice eh, pečlivě zajistit, abychom zabránili některým situacím, kdy by vlastně někteří zaměstnavatele využili těchto zdánlových dobrovolníků pro práci vlastně jenom za tím účelem, aby jim za tu práci nemuseli eh, platit. Takže to je třeba zajistit. Děkuji. Děkuji, paní zpravodajko, na závěr diskuse. Děkuji, paní předsedkyně. Budu velice stručná, protože víme, že máme málo času. Paní Rapty, souhlasím s tím, co jste říkala, je to samozřejmě prospěšné pro samostatně výdělečně činné eh, osoby a také to pomáhá lidem v přístupu na trh práce a také samozřejmě nesmíme eh, zapomínat na souvislost s cílem sociálního státu, to je určitě důležité. Roger Helmer, myslím, říkal, že mu je dnes 68. Pokud jsem to pamatuji, eh, tak všechno nejlepší k narozeninám.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 to, co si říká o tom okolním světě, ale nežijeme v žádném paralelním světě. Jsou tady eh, tisíce dobrovolníků, kteří každý den eh, provádějí svou činnost. A na evropské úrovni zatím proto neexistuje žádné regulace a proto tady vzniká toto stanovisko. Ano, někteří dobrovolníci působí spíše doma, ale někteří chtějí i za hranice a toto stanovisko by jim to mělo umožnit. Pokud jde o dopad u mnoha dobrovolníků je to opravdu, eh, má to velký význam, to, že se můžou zapojit do takovéto práce. A pokud jde o evropský znalostní pas, stále více mladých lidí tuto možnost využívá a určitě jim to eh, pomáhá i pro jejich životopisy. Eh, Jean hovořila o podpoře společenské odpovědnosti podniků. Není to tam eh, samozřejmě mezi těmi prioritami, ale je pravda, že stále více firem eh, se hlásí k společenské odpovědnosti. Považuje to za užitečné nejen pro své zaměstnance, ale i pro podnikání jako takové. A potom ta rozmanitost dobrovolné činnosti, to určitě tam také eh, zmíníme. Není to jenom činnost, která by se týkala střední třídy. Také Tomasovi děkuji za poznámky k dobrovolnictví, které tam určitě můžeme zařadit a Vyrozuměla jsem, e, co vám leží na srdci. Paní Blakevičete hovořila o povzbuzování starších občanů e, ve spolupráci s mladými občanami a také e, zajištění, aby osoby s postižením měly přístup k dobrovolné činnosti, což je také zajímavá poznámka. Za všechny tyto zajímavé poznámky vám děkuji. Děkuji, paní zpravodajko. Lhůta pro předkladení pozměňovacích návrhů je 31. leden ve 12 hodin. A ty pozměňovací návrhy budeme zkoumat 29. února. Takže máme ještě čas. Teď se dostáváme k hlasování. Připomínám, že jsme tam přidali ústní otázku týkající se Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Nejprve ale budeme hlasovat o zprávě paní Cornelisen, která tady není. Ah. Eh, Všichni mají své karty hlasovací. Všichni mají své karty, takže žádný problém nebude. Odstavec 1, kompromis Jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis Y, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 3, kompromis F, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Po odstavci 3 nový odstavec, pozměňovací návrh 28 pana Kozlovského, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Stále po odstavci 3 nový odstavec, kompromis M, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 4, kompromis X, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 31 paní Jazlověcké, ten je slučitelný, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Po odstavci 4 pozměňovací návrh 32 pana Poupakise, který eh, eh, padl, takže budeme hlasovat u odstavce 5. Pozměňovací návrh 33 pana Cabrnocha, kdo je pro? Proti, zdrželi se, Zamítnuto. Pozměňovací návrh kompromisní H, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 21 pro, 18 proti, jeden se zdržel, takže je to skutečně schváleno. Po odstavci 5 pozměňovací návrh 39 pana Cabrnocha, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to je schváleno, ale ještě to ověříme. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 25 pro, 15 proti, ano, je to skutečně schváleno. Odstavec 6, kompromis I. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 42, ten se nebere v potaz a teď tedy budeme hlasovat po odstavci 6 Pozměňovací návrh 47 ve dvou částech. Nejprve ta část pozměňovacího návrhu, pozměňovací návrh nemůže začínat výrazem which will. Takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 47 ve dvou částech. To znamená celý pozměňovací návrh bez ze slov which will shift až po decreasing public deficit. Kdo je pro tu první část? Proti, zdrželi se, schváleno. Kdo je pro přidání druhé části? Pro, proti, zdrželi se, není to úplně jasné, takže ověříme tu druhou část. Všichni hlasovali. Máme tady dva členy EPP navíc. Tak pokud jste nehlasovala, tak je to v pořádku. Takže 15 pro, 27 proti. Je to zamítnuto. Tím se dostáváme ke třetí části. Ne, takže třetí část už by neměla smysl, protože se neschválila druhá. Takže po odstavci 6 pozměňovací návrh 48, ten a odstavec 7, kompromis je, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Po odstavci 7 pozměňovací návrh 53, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme to, ale myslím, že to asi padá. Všichni hlasovali, tak teď tady máme tři EPP navíc. To je úplná inflace členů EPP. To musíme říct paní Merkel, že členové EPP nám tady způsobují inflaci. Tak ještě někdo, prosím. Teď máme dva navíc. Tak, výborně. Pořád mám pocit, že tam máme jednoho člena EPP navíc. Takže 15 pro, 24 proti. Je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 54, pana se, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 8, kompromis K. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 7, pozměňovací návrh 57, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuta. Kompromis L, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Po odstavci 9, nový odstavec, kompromis V, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 10, pozměňovací návrh 65, paní Kingy Genč, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Po odstavci 10 kompromis Q, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 11, pozměňovací návrh 67, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 12, návrh 68, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 13, pozměňovací návrh 69, ten padá, protože už jsme, myslím, odhlasovali kompromis M. A tím se dostáváme po odstavci 14, pozměňovací návrh 70, pana L. Jarika. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odstavec 15. Kompromis N. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 16. Kompromis O. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Po odstavci 16. Pozměňující návrh 77 pana Cabranocha. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Chcete to ověřit? Pozměňovací návrh 78. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 17. Kompromis P. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Tím se dostáváme po odstavci 17 pozměňovacímu návrhu 83 který máme od výboru FAM. Žádost o oddělené hlasování, takže nejprve celý text bez slov Request separate national targets for male and female employment rates from the member states, international reform programs and demand that they. Kdo je pro? Proti zdrželi se schváleno. Kdo je pro přidání těchto slov? Proti zdrželi se Zamítnuto. Odstavec 18. Kompromis R. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Tím se dostáváme k odstavci 19. Kompromis S. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavce 19. Návrh 90. Panel Jareka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Po 19. Kompromis T. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Po odstavci 19 návrh 93 od výboru FAM. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Po odstavci 19 94 pana Kozlovského to padá a tím se dostáváme u odstavce 20 ke kompromisu U. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno odstavec 21, ten tedy nemusíme, nemusíme hlasovat. Dále pozměňovací návrh 102, pana se, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 22, pozměňovací návrh 103, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 104, paní Zlověcké, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno odstavci 22 pozměňovací návrh 105 výboru FAM, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Dále 106, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Po odstavci 22 ústní pozměňovací návrh, který jsme vám včera předložili, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Odstavec 23, kompromis 2TV, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Odstavec 24, pozměňovací návrh 109, paní Cornelisen, kdo je pro, proti, zdrželi se, myslím, že to je schváleno, ale ještě ověříme 109. Tak už máme zase inflaci v EPP. Dva, dva body inflační v EPP. Takže 21 k 18 je to schváleno. Takže 110 padá. Podstavce 24, 111. Paní Cornelisan, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. 112 pro, proti, zdrželi se schváleno, 113 pro, proti, zdrželi se schváleno, podstavci 25, návrh 114 penály Erika ve dvou částech, První část, to je beze slov awareness of working conditions as well as workers current condition. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Proti? Zdrželi se schváleno. Kdo je pro přidání těchto slov? Ověříme první část. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 22 pro, 16 proti, je to schváleno. A teď tedy druhá část, kdo je pro, přidání slov hardness of working až po current condition, kdo je pro, proti, zdrželi se, ta druhá část je zamítnuta. Po odstavci 25 pozměňovací návrh 115, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Po odstavci 25 pozměňovací návrh 116 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 117 výboru FAM pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 100, 118, paní Kornelisen, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno? Už vás moc nehlasuje, takže si můžu říkat, co chci. Tak, právní východiska. Právní východisko tři pozměňovací návrh jedna, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh dva výboru FAM, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Po 12. pozměňovací návrh 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pět, paní King Genč, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Stále právní východisko 12, pozměňovací návrh 6, paní Genč, který by měl znít having regard to its resolution of the 9th March 2011 on the EU strategy on Roma inclusion. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh A, kompromis A, kdo je pro, proti, zdrželi se. Schváleno. A ještě jsem zapomněla u právního východiska 18 pozměňovací návrh 7, který je určitě důležitý, protože jsem ho předložila já. Kdo je pro, proti, zdrželi se, e, schváleno. Motor vodění C, kompromis C, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis B, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Po bodu odůvodnění C pozměňovací návrh 15, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to. Pozměňovací návrh 15, zahajuje hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 15 pro, 25 proti, takže zamítnuto. Pozměňovací návrh 16 výboru FAM, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis D, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 20, kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to je zamítnuto, ale ověříme to. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 20. Všichni hlasovali, končím hlasování. 21 pro, 19 proti, takže to je schváleno o dva hlasy. Po bodu odvodnění F, pozměňovací návrh 21, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o celé zprávě paní Cornelisen a to elektronickou cestou. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 35 pro, 2 proti a 2 se zdrželi, takže můžeme, myslím, poblahopřát naší paní zpravodajce. Et nous, nous en venons à notre deuxième a teď máme před sebou druhé hlasování, které se týká sdělení komise, parlamentu a radě. Je to stanovisko pro eh, komisi, pro výbor pro zahraniční věci ohledně přistoupení Srbska. A je to návrh eh, prohlášení ke kterému tady máme osm pozměňovacích návrhů. Prv, jednička od Marie Cornelisen pro, proti, zdržel se, zamítnuta. Dvojka od stejné autorky pro, proti, zdrželi se, přijato. Trojka, stále stejný autor, pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky, ale myslím, že je to přijato, takže trojka elektronicky. Všichni hlasovali, Uzavírám hlasování. 21 pro, 19 proti. Návrh je přijat. Čtyřka. Eh, Hughes a Serkas, kdo je pro? Přijato. Pětka pro, proti, zdrželi se přijato. Šestka pro, proti, zdrželi se přijato. Sedmička. Kinga Kunz pro, proti, zdrželi se přijato. Osmička od pana Hughes a Serkase. Budeme hlasovat ve dvou částech. První část bez výrazu all. Kdo je pro tuto část pozměňovacího návrhu? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Druhá část tím pádem pozbývá smyslu. Předsedkyně se omlouvá. Popletla jsem to. Znovu osmička zbytek <clears throat> pozměňovacího e, návrhu bez výrazu all. Zbytek pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže druhá část je valnou většinou přijata. A poslední hlasování se týká bodu 24a ohledně ústní otázky k eh, otázce výjimky vzhledem ke krizi u Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. První pozměňovací návrh Arkin Cornelisen, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Dvojka, váš Berez, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. Trojka od pana Čaba Oriho, pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyřka, eh, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pětka, k otázce 3 pro, proti, zdrželi se přijato, takže celý text budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, hlasování je ukončeno. 37 hlasů pro, 2 proti, nikdo se nezdržel. Myslím, že to je dobrá etapa v této obtížné diskuzi s radou a chci vás všechny, vás koordinátory, upozornit na Eh, význam vaší mobilizace, pokud chceme, aby tato ústní otázka byla eh, zapsána na pořadu jednání co nejdříve vzhledem k rozpravě v radě, protože tady už se pohybujeme mimo tu lhůtu tří týdnů eh, pro podání ústních otázek na radu, takže pokud chceme, aby to bylo v únoru, tak je třeba se mobilizovat a já také spolehám na frakce, že to podpoří tím se e, dostáváme k závěru tohoto bodu na našem e, pořadu jednání a před námi je bod 25, který se týká první části našeho slyšení v rámci revize nařízení, e, které se týká Evropského sociálního fondu. Ještě dřív, než dám slovo e, sociálním partnerům a nevládním organizacím, které jsme přizvali e, e, na toto první slyšení o Evropském sociálním fondu, bych chtěla dát slovo paní Elizabeth Mora, zpravodajce k tomuto dokumentu, aby zahájila naší rozpravu. Děkuji, paní předsedkyně jsme dnes eh, v situaci, kdy se má modifikovat Evropský sociální fond a eh, kdy se mají ustavit eh, velké politické směry pro fungování tohoto fondu po období 2013, to znamená na období 2014 až 2020. Dovolte, abych hned v úvodu zdůraznila význam pro nás, pro všechny v tomto výboru pro zaměstnanost a sociální věci Evropského sociálního fondu, který v tomto období krize je hlavní pákou. Nemohu uvěřit tomu, že pan Sarkas neposlouchá, když se hovoří o Evropském sociálním fondu. Možná, že ti, kteří potřebují hovořit mezi sebou, by tak mohli učinit mimo sál. A teď myslím úplně všechny. Pane Ory, pane Ory, omlouvám se. Děkuji, paní Mora. Myslím, že můžete navázat. Děkuji vám, paní předsedkyně. Myslím, že je třeba, abychom se naprosto eh, soustředili na toto téma Evropského sociálního fondu po roce 2013, protože v období krizi je to skutečně ta hlavní eh, páka, ten hlavní hnací motor, který nám může umožnit, abychom dosáhli eh, těch cílů, které jsme si stanovili v hlavních směrech, eh, co se týče zaměstnanosti do roku 2020. Takže je tady velké propojení mezi hlavními směry pro zaměstnanost, eh, strategií 2020, mobilizace eh, pro vzdělání a Evropský sociálním fondem. Chci nejprve zdůraznit první cíl tohoto fondu, kterým je profesní integrace ale je zapotřebí, aby v tomto návrhu jsme také zaznamenali, že je 20 e, tohoto e, fondu, což je neopomenutelná částka, je tedy směřována na e, sociální solidaritu a boj proti chudobě. Takže 88 milionů, miliard eur je tedy navrženo k těmto účelům a je třeba, abychom byli velice obezřetní, eh, protože eh, jsou, Evropský sociální fond představuje 40 eh, kohezní politiky a uvnitř tohoto sociálního fondu 20 je vlastně určeno na sociální solidaritu a boj proti chudobě. Tento Evropský sociální fond by mohl ještě posílit E, dopad těch politik proti krizi. My tady máme čtyři e, tematické cíle, které jsou velice zásadní. Podporu zaměstnanosti, profesní mobilitu, investice do rozvoje e, znalostí a kompetencí a rovněž také E, podporu sociální soudržnosti a posílení e, administrativ a institucí, e, které spravují tento Evropský sociální fond. Tato politika se vlastně nachází v celkové politice vývoje zaměstnanosti pro eh, období 2014 až 2020, na kterém jsme hodně eh, pracovali. A zde je zásadní právě zvýšení těch eh, kompetencí, zmenšení těch nízkokvalifikovaných pracovních míst, ty se mají výrazně snížit, má se výrazně zvýšit počet pracovních míst s vysokou kvalifikací. A 50 e, všech e, zaměstnaneckých míst by tedy mělo být e, tímto způsobem obhospodařeno. Takže kvalifikace, zaměstnanost, proto je Evropský sociální fond zásadní. Druhý argument, který nás vede k tomu, že se musíme mobilizovat vzhledem k tomuto fondu je tento. Politiky pro vymanění se z krize by nám měly nejprve pomoci, abychom vytvořili nové pracovní příležitosti, eh, nějakých 10 milionů eh, zaměstnání vlastně ve 27 členských státech zmizelo 7 milionů by mělo být vytvořeno, ale musí to být nová, jiná pracovní místa, protože e, je třeba e, zohlednit otázku mobility a vyšších kompetencí pracovníků. A pak je tady další věc, paní předsedkyně, kolem které se mobilizujeme v tomto našem výboru, je, a to je odchod do důchodu četných eh, kategorií pracovníků eh, poválečné generace. A tady zase musíme obnovit eh, kompetence a pokud tedy dáme dohromady odchody do důchodu, a e, nutnost vytvoření nových pracovních e, příležitostí, tak je to nějakých 7, e, pardon, 60 milionů pracovních příležitostí, které se budou vytvářet v tom období, o které nám jde. Mezi tématy, které jsme, která jsme probrali a která také zajímají naši dnešní, naše dnešní hosty, je několik důležitých bodů. Za prvé jsou to e, klauzule o podmíněnosti a konkrétně e, to ustavení o podmíněnosti v oblasti makroekonomie. Tady jde o to, e, že je snaha propojit užití Evropského sociálního fondu s dobrou zprávou členských států od té doby, co bylo zveřejněno stanovisko eh, komisaře Andora k této věci, tak já musím říct, že jsem se proti tomu postavila. Já jsem pro eh, dobré vládnutí, pro dobrou zprávu. Eh, samozřejmě jsou tady různé oblasti kde je to důležité, ale Evropský sociální fond se zabývá něčím trochu odlišným než ty jiné fondy. Zabývá se integrací eh, pracujících a my nemůžeme přijmout to, aby eh, ten, to ustavení o podmíněnosti, které platí pro jiné fondy, bylo také platné pro Evropský sociální fond. Proti tomu se výrazně stavím a naši partneři k tomu jistě budou mít také co říci. Druhý důležitý bod je zjednodušení Evropského sociálního fondu a jeho využívání. Potřebujeme určité projekty. Víme, že napříč Unii není celý tento fond využíván. Je třeba věci zjednodušit. A třetí bod, chceme, aby tady byly určité eh, možnosti eh, eh, dosáhnout na dopad tohoto fondu. Je třeba tyto věci měřit. Tady se musíme také shodnout na určitém počtu kritérií, Eh, které by snad ne, neměly znamenat, abychom se navzájem plácali po ramenou, ale abychom objektivně zhodnotili důsledky využívání těchto prostředků. Takže asi tolik a také nám hodně záleží na integraci sociálních partnerů ohledně užívání Evropského sociálního fondu. V rámci pracovní skupiny s evropskými odbory jsme uspořádali celou řadu slyšení k této otázce a já si myslím, že touto cestou musíme jít i na dále, protože je to na více úrovních, co je třeba mobilizovat sociální partnery a především je to ta úroveň podniková, kde je třeba je mobilizovat. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám. A ještě dřív, než dám slovo našim pěti hostům, tak bych chtěla navrhnout, abychom celé slyšení netočili kolem toho tématu podmíněnosti, E, protože v našem výboru je značný konsensus, e, aspoň doufám, ještě zdůrazněný tím, že pokud se podíváte na to, co e, vyplývá ze zasedání ECOFINu, tak teď vlastně tady je možnost sankcí ve výši procenta, určitého procenta HDP, což je v tom novém eh, textu smlouvy zakotveno, takže o tom jenom eh, nehovořme. Je tady celá řada dalších aspektů, o kterých musíme eh, diskutovat a nesmí nám nesmíme pro větve nevidět les. Takže dovolím si teď dát slovo na 10 minut každému za Eh, naš, eh, našim partnerům a paní eh, Claude Natteringal bude hovořit jménem Evropské odborové konfederace. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji jménem Evropské odborové konfederace za to, že jsme byli pozváni na toto slyšení a za to, že bylo jako téma slyšení vybráno téma, které je zásadní pro naší organizaci. Tím tématem je Evropský sociální fond. Je pravda, že jsme v kontaktu s meziskupinou prakticky neustále, ale je vždy zajímavé, když máme možnost takto své postoje zdůraznit na zasedání vašeho výboru. E, samozřejmě e, nebudeme hovořit pouze o e, makroekonomické podmíněnosti. Je zapotřebí tady zdůraznit, jak řekla zpravodajka, Eh, že je alespoň pro nás eh, naprosto nepřijatelné, aby tady makroekonomické podmínky znamenaly eh, možná sankce dočasné a pak definitivní, pokud by tedy na té národní či federální úrovni vedly vlády špatnou politiku, tak by to mělo vlastně dopadnout na bedra občanů. To nemůže než přispět k euroskeptickým náladám mezi občany Evropské unie a tento euroskepticismus od doby eh, evropské eh, hospodářské krize a přijetí opatření eh, ze strany Bruselu, jak je to špatně vysvětlováno, jsou přijímána. Takže my máme určité návrhy, samozřejmě, a jde tedy o to, aby e, byly stanoveny určité sociální podmínky. E, o tom se e, samozřejmě v těch E, dokumentech o ekonomickém vládnutí nehovoří, tam je sociální aspekt vynecháván, my na to upozorňujeme, takže hovořme o e, sociálních podmínkách, o sociální podmíněnosti, e, aplikace a úplný respekt podmínky partnerství, což znamená také aplikace a e, dodržování e, směrnic a nařízení v sociální oblasti, i třeba ve věcech, jako e, jsou témata vysílání pracovníků, to je velmi aktuální a e, v oblastech, jako je rovnost pohlaví a tak dále. Nebudu tady zacházet do podrobností, ale možná se k tomu v rozpravě vrátíme. A teď ještě, kdybych měla hovořit o tom nařízení jako takovém, tak bych chtěla zdůraznit, že nás velice znepokojuje, že v tomto novém nařízení e, se už vůbec nehovoří o e, výboru pro Evropský sociální fond. V Lisabonské smlouvě se objevuje, ale v tomto návrhu e, obecného nařízení pro strukturální fondy již ho nenacházíme a já se domnívám, že je třeba ho tam znovu zavést, i když nám bylo vysvětleno při jednání e, s komisí, že to je jenom důsledek nějakého technického pochybení. Myslíme si, že to je opravdu velice důležité. Je tam třeba tento konkrétní odkaz v příslušných článcích e, protože jinak by to prostě e, jenom podtrhovalo určitě směřování některých DG v Evropské komise. A teď e, k tomu sociálnímu fondu jako takovému a k těm opatřením, e, která tady byla stručně zmíněna, k, e, k tomu přístupu, který znamená, že musí existovat velice konkrétní e, výsledky pro přijetí projektu a jejich následné hodnocení. My máme velké výhrady. Je samozřejmě jasné, že fondy musí být využívány účinným způsobem. Jsou to prostředky, které pramení e, z kapes e, evropských daňových poplatníků. Ale když jde o to, že by schválení projektu spadajícího pod Evropský sociální fond znamenalo, e, že by se posuzovaly e, přísně výsledky, tak je zapotřebí, aby tady existovaly konkrétní a jasné ukazatele, protože ono je mnohem jednodušší a my na to často upoko- e, upozorňujeme, vykazovat výsledky nového mostu či eh, silniční komunikace, než eh, předkládat výsledky, eh, dejme tomu, nových počtu nových pracovních příležitostí na základě absolvovaného eh, školení či rekvalifikace a eh, eh, to především u mladých, kteří třeba původně neměli absolutně žádnou kvalifikaci. Takže opakuji, je zapotřebí, aby tady byly jasné ukazatele, my na ně tak upozorňujeme, pracujeme na nich a jsou uvedeny v příloze. Co se týče tematické soustředování na čtyři priority, tak s těmi nemáme problém, naprosto s tím souhlasíme. Na prvním místě samozřejmě zaměstnanost a také mobilita a k tomu bychom se ještě mohli později vrátit. Druhá priorita, začlenování. Samozřejmě, pokud chceme dosáhnout tohoto cíle stanoveného na rok 2020, eh, snížit o minimálně 20 milionů eh, počet eh, chudých, tak eh, je třeba se tím zabývat skutečně aktivně. Za třetí potom odborná příprava a Eh, školení eh, lidských zdrojů, to je důležité především z hlediska mladých. A čtvrtá priorita posilování administrativních struktur. I tady je třeba více eh, školení, více proškolování. Je stále hodně úředníků, kteří nemají nutné znalosti, nevědí o všech možnostech a legislativních nástrojích, které existují. A Eh, tady třeba došlo k řadě eh, zjednodušení eh, v oblasti mobility pro mladé, pro výzkumné pracovníky ze zemí Evropské unie. Takže naprosto souhlasíme s tím, že cíl, který je stanoven na těch 20 pro sociální začlenování a boj proti chudobě je v pořádku a stejným způsobem bychom chtěli, aby eh, to bylo 40 z peněz Evropského sociálního fondu na politiky zaměstnanosti, na jejich posilování, na otázky začlenování a na všechno to, co eh, tyto věci implikují, aniž bychom se omezovali na hlavní směry eh, zaměstnanosti. Jsou tady integrované hlavní směry, které pravidelně rada schvaluje. Takže znovu důrazně trvat na tom, aby se znovu hovořilo o evropské strategii zaměstnanosti nejenom na papíře, ale také na papíře, protože nevím, jestli jste to konstatovali, ale už se to v dokumentech komise neobjevuje. Evropská strategie zaměstnanosti byla skutečným výdobytkem a bylo to také v důsledku naší velké mobilizace mobilizace a našeho velší, velkého tlaku jako odborových organizací. Další důležitý bod, který je e, tady třeba zmínit, je e, ten nový pojem e, region v přechodu. Není to ještě úplně jasné, komise nám to nepochybně bude muset ještě více e, vysvětlit, ale nejsme proti tomu, aby tady e, se objevila tato nová koncepce. Také bychom chtěli, aby pro regiony konvergence e, bylo víc než těch 75, slavných 75 HDP. Bylo by třeba také zohlednit objem nezaměstnaností v daném regionu, údaje o Eh, dejme tomu, počtu mladých, eh, kteří se eh, zúčastňují nějakého vzdělávacího procesu. Prostě těch ukazatelů by mělo být určitě více. A co se týče otevření se všem regionům, tak tady je třeba vnímat to, že je třeba zabránit eh, penalizaci těch eh, nejméně zvýhodněných regionů, nejvzdálenějších regionů. Nevíme, jestli ostatně, ale na druhé straně bohaté regiony dneška nebudou těmi chudými zítřka, ale eh, také ty, které jsou na tom dnes špatně, těm hrozí, že na tom budou zítra ještě hůře. Takže tady bychom měli být velice obezřetní. E, v tomto nařízení se hovoří o období po roku 2013. Doufejme, že již budeme z krize venku, nicméně informace, které k nám proudí každým dnem, nás vedou e, v tomto směru k určité skepsy. Takže na to je třeba také e, dbát. A vzhledem k Fondu pro přizpůsobení se globalizaci je třeba říct ještě e, pár e, věcí a tím už skončím. Na rozdíl od návrhu komise by podle našeho názoru tento fond neměl být poskytován farmářům jsou tady totiž jiné prostředky. Je tady společná zemědělská politika, je tady druhý pilíř, který se zabývá eh, regionální politikou, rozvojem venkova eh, a z toho by měly proudit prostředky na eh, boj proti nezaměstnanosti a začlenování pro tento sektor. Myslíme si, že hlavně tento fond pro přizpůsobení se globalizaci by měl eh, řešit eh, realizaci těch preventivních cílů, které jsou uvedeny u fondu pro eh, u Evropského sociálního fondu. A závěrem ještě několik slov k partnerství. My jsme velice rádi, že se tady objevuje tento návrh kodexu chování. Mimochodem to také vyplývá z určitého požadavku Eh, Evropské odborové konfederace, ale není to dost eh, pokročilé, není to postačující a je třeba mít prostě jasnou definici evropského partnerství, aby tady eh, byla ta praxe nově stanovená, protože v některých zemích to partnerství jako takové nemá žádnou, žádnou historii, nemá vývoj a je třeba také jasně definovat roli každého partnera. Sociální eh, dialog by měl být exkluzivně výhradní doménou eh, sociálních partnerů a všechno, co se týká zaměstnaneckých politik, definice zpráva, E, těchto politik. To je věcí sociálních partnerů a sociálních partnerů výhradně. V tomto směru máme mezi sebou s ostatními sociálními partnery úplně jasno. A úplně na závěr, vzhledem k tomu, že konzultace není organizována korektním, přiměřeným e, přijatelným způsobem, tak jsme napsali předsedovi Barosovi a komisaři zodpovědnému za rozpočet a také dalším e, zúčastněným, aby e, byli sociální partneři korektním způsobem konzultováni nejenom s ohledem na finanční perspektivy, ale co se týče celého balíčku, e, který se vztahuje k sociálním politikům, politikám a sociální soudržnosti. Děkuji. Já Eh, musím říct, že teď nechci nikoho diskriminovat, ale budu muset nastavit, eh, nastavit ten, eh, tu, tu časomíru. U prvního řečníka jsem to opomněla udělat a teď tady bude tedy hovořit druhý řečník také na 10 minut. Vážení pánové a dámy, ze všeho nejdříve chci poděkovat výboru EMPL za pozvání na rozpravu k diskusi, k novému stanovisku pro Evropskou komisi, které se momentálně diskutuje v parlamentu a v radě. V této složité hospodářské a finanční situaci je důležité zastupovat reálnou ekonomiku, řemeslníky a malé a středně velké podniky, kteří by měli mít možnost přispívat do diskuse o novém programu. Strukturální fondy a zejména ESF jsou centrální finanční nástroje EU které přispívají k boji s krizí. Teď i v budoucnosti v letech 14 až 20. Budu velice stručná. Ehm, nejprve se podívám na pozitivní hodnocení a poté se podívám na problematičtější aspekty tohoto tématu. Nejprve tady má první část. Víme, že vysoká úroveň rozpočtových závazků do strukturálních fondů a ESF eh, mají plnit priority EU 2020. Vítáme nový balíček pro soudržnost, eh, mimo jiné nařízení o ESF. Vítáme také nový přístup, a omluvte mě, teď jsem se ztratila Vítáme eh, nový balíček nařízení pro soudržnost, mimo jiné tedy ESF. Vítáme zejména eh, aktivitu v oblasti rozpočtu pro konkurenceschopnost malých a středně velkých podniků a inovace a podporujeme takhle harmonizace s cíly EU 2020, zejména pro ESF, podporu zaměstnanosti, integrace na trhu práce, vzdělávání, školení a celoživotní vzdělávání a sociální inkluzi. Proto souhlasíme naprosto s následujícími sedmi tématy, která jsou založena na dlouhodobých požadavcích. Princip koncentrace omezený na čtyři priority eh, ze čtyř tematických okruhů ESF. Ehm, zaměstnanost a boj proti nezaměstnanosti musí být přitom první priorita, zejména mezi mladými lidmi vzhledem k jejich vysoké míře nezaměstnanosti. Dále děkujeme za nový přístup, eh, přístup multifondový. Za další vítáme zavedení konceptu víceúrovňového řízení a partnerství a jediný článek pro všechny strukturální fondy. Dále vítáme aktivitu v oblasti angažovanosti sociálních partnerů, zkušebních programů a jejich evaluace. Za další eh, vítáme cíle Evropské komise, pokud jde o administrativní zjednodušování, zejména pokud jde o iniciativu EcoHesion a e, vyplácení tarifu a zjednodušené nákladové systémy. Dále podporujeme cílově orientované projekty, a potřebnou změnu přístupu, která je zapotřebí zejména v oblasti veřejných zpráv a projektových manažerů, kteří se musí přizpůsobit novému přístupu. To rozhodně nebude jednoduché. A nakonec trváme na důležitosti další podpory mm, aktivit vytvářejících kapacity pro sociální partnery, aby ti to mohli náležitě plnit svou roli jako klíčoví aktéři v hospodářství. Teď tedy ta druhá část, to jsou ty prvky, které považujeme za problematičtější. K partnerství. Rádi bychom viděli specifickou roli sociálních partnerů uznávanou na všech, lépe uznávanou na všech úrovních, zejména v dvou tematických okruzích pokrývajících zaměstnanost a vzdělávání, e, dovednosti a celoživotní vzdělávání. Dále, jako pozitivní signál v rámci dobrého řízení a skutečné implementace partnerství bychom také rádi zaangažovali evropské sociální partnery nebo je aspoň konzultovali, pokud jde o etický kodex a společný strategický rámec. Pokud jde o institucionální aspekty, považujeme za nutné eh, zmínit explicitně eh, výbor ESF v nařízení tak, jak je to ve stávajícím nařízení. K prioritám. Rádi bychom eh, specificky zmínili dimenzi učňovského vzdělávání v cílovém okruhu 3, tak jak to je v tematickém okruhu 10 eh, v obecném ustanovení, v obecném nařízení. Rozvoj učňovství, učňovství eh, to také chceme zmínit v rámci okruhu 3, to je velice užitečný nástroj pro boj s nezaměstnaností mládeže. A nakonec bychom rádi zmínili eh, koncept business transferu v prioritě 1 až 3, podobně jako zmiňujeme podnikatelství a vytváření vyjádře, vytváření firm. Jsme velice, na závěr říkám, spokojeni s návrhem komise. Nyní je úkolem parlamentu a rady tento první návrh zlepšit. My vám budeme k dispozici pro další spolupráci a na samotný závěr bych vás ráda informovat, že eh, máme k dispozici konečné stanovisko k tomuto balíčku a rádi vám ho poskytneme, pokud budete chtít. Děkuji za pozornost. Eh, Děkuji. Nyní za CEP, to je Evropské středisko zaměstnavatelů podniků. Pan David Ančian, prosím, máte slovo. Thank you, uh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, za příležitost představit budoucnost Evropského sociálního fondu v rámci této rozpravy ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci v Evropském parlamentu. Dnes hovoříme o důležitém tématu pro evropský sociální model, zejména nyní v době rozpočtových úspor, kdy se eh, krátí rozpočty pro, firm, eh, pro služby, investice se odkládají nebo ruší a z celé Evropy eh, slyšíme o výrazných škrtech ve vzdělávacím a zdravotnickém sektoru, sektoru infrastrukturálním a jsme obecně konfrontováni stále krátkodobějšími politikami, což je do budoucna velice problematické. ESF a obecně eh, fondy soudržnosti a další nástroje Evropské unie jsou velice důležité nástroje, které mají dlouhodobý dopad na Evropskou unii. Jako takové je potřeba je používat opatrně, zejména vzhledem k nadcházejícím konzultacím v rámci strategického rámce. CEEP e se o tato témata velmi zajímá, protože jsme hlavní poskytovatel služeb v této oblasti. Musíme myslet zejména na primární uživatele Evropského sociálního fondu. Dovolte mi několik poznámek. Jednak vítáme propojení mezi ESF a strategií EU 2020 pro udržitelný a inkluzivní růst. E, Evropa má strategii pro příští roky a je potřeba ji používat. Je, jasné se, je nutné se zavázat k jasným cílům, eh, což je tedy například ten ambiciozní cíl 75% zaměstnanost. Je potřeba omezit eh, předčasné odchody ze školní docházky mm, na 10% nebo méně a zajistit dodatečné vzdělávání těm mladým lidem, kteří to potřebují. Vítáme posílení propojení mezi fondy ESF, což umožní větší pákový efekt a větší míru užitečnosti těchto prostředků. Vítáme touhu po zjednodušení administrativních procesů. Je potřeba nalézt dobrou rovnováhu mezi řízením a volností, tak abychom manažerům umožnili zaměřovat se na klíčová témata relevantní pro jejich sektor. Jedná se rovněž o důležitý krok směrem k efektivnější správě. Firmy často vůbec nemají čas eh, hledat finanční prostředky a podávat žádost o finanční prostředky, které potřebují, protože eh, prvotní investice jsou pro ně zkrátka často neúnosné. Zjednodušení je proto zásadní a vítáme užívání eh, standardních scénářů a tarifních částek. Navrhujeme podobný proces jako při hodnocení smluv, nejprve tedy provádět, provádět prvotní fázi informováním, poté analýzu a zpětnou vazbu. Užívání konceptu veřejné služby je potřeba je potřeba podpořit do budoucna. Je potřeba, aby se zde ten koncept veřejné služby objevoval, aby všem bylo jasné, o co se jedná. Jde o dlouhodobé politiku. Eh, dlouhodobé politiky ty je potřeba podpořit náležitými rozpočtovými prostředky, které zdůrazní důležitost těchto vysokých ambicí a těchto vysokých alokací z rozpočtu. Vzhledem k současné finanční situaci ESF musí i nadále být důležitým strategickým a finančním nástrojem a musí mít k dispozici více prostředků, což bude odpovídat eh, těm větším výzvám, které před ním stojí. K investicím a prioritám. Mimo jiné je potřeba, potřeba bojovat s důsledky krize, což musí být horizontální přístup napříč jednotlivými fondy. Musíme investovat do dovedností a vzdělávání, protože v Evropě se stále více setkáváme s, ne, s takzvaným fenoménem skill mismatches, neadekvátního vzdělání přes vysokou míru nezaměstnanosti. Je potřeba, eh, jak to říká eh, nedávno, nedávno vydaný výzkum, téměř jeden, jeden ze čtyř podnikatelů, kteří chtěli eh, zahájit nový projekt, až jeden ze čtyř museli tyto projekty po zastavit nebo zrušit vzhledem k nedostatku kvalifikovaných, adekvátně kvalifikovaných pracovních sil. A podobně, podobnou situaci vnímáme ve všech sektorech. Ehm, v celé Evropě e, zažíváme vysokou nezaměstnanost, ačkoliv volných míst je dost a je jich stále více. Tento trend se v letech 2010 a 2011 prohloubil. A tato situace je ještě závažnější v oblasti veřejných služeb, protože zde jsou e, potřeby na vzdělání uchazečů o práci velice specifické a také vzhledem ke stárnoucím populaci a stárnoucí pracovní síle je nutné poznamenat, že e, průměrná, průměrný věk e, pracovníků pracujících ve veřejných službách se stále zvyšuje a stále více lidí tady se blíží důchodovému věku. Demografická změna je také velice důležitý fenomen. Podle e, předpovědí Eh, podle předpovědí Eurostatu se zvýší průměrný věk eh, zaměstnanců mezi roky 08 a 16 eh, až na 48 let, což je velice závažná, závažná věc, zejména vzhledem k prognóze pro náš sociální systém. Musíme podporovat transfer znalostí mezi firmami, ale i mezi generacemi. Nutné je zaměřit se i na přenositelnost těchto znalostí. Demografické změny rovněž budou mít velký dopad na způsob fungování základních služeb vzhledem ke stárnoucí populaci. Ze všech těchto a z dalších důvodů se těšíme na příspěvek do diskuse Eh, mezi radou a parlamentem, pokud jde o budoucnost tohoto tématu a těšíme se na plodnou spolupráci. Děkuji vám za slovo. Merci beaucoup. Děkuji. Tím se dostáváme k nevládním organizacím za sociální platformu da promluví předseda pan Konirajtr na 10 minut. Děkuji, děkuji za pozvání, děkuji za možnost zde vystoupit. Myslím, že to není jenom další diskuse o dalším programu, o dalším tématu, o další orientaci. Evropský sociální fond je skutečně klíčový v době krize. Je to otázka sociálního fondu, jeho orientace, jeho cílů, jeho dopadů. A ten Problém není v mnoha zemích otázka podmíněnosti, ale spíše to, že se ty prostředky nevyužívají. Několik milionů eh, ze strukturálních fondů se využívá špatně. A to nesouvisí s sociálními partnery nebo s nevládními organizacemi, souvisí to spíše se slabostí a neefektivitou eh, státní zprávy, která není schopna zjistit, kde jsou skutečné sociální potřeby, kde jsou potřeby vzdělávání, odborné přípravy, kvalifikace. Myslím, že se všichni shodneme na tom, že je třeba soustředit se na to, aby Evropský sociální fond čel prospěch těch, kteří to potřebují. A proto sociální platforma a její členové velice vítají prohlášení předsedkyně e, výboru. A sice, že nemusíme o té otázce kondicionality diskutovat, e, protože panuje obecná dohoda, že to je nesmysl a nejenom eh, prostě nesmysl, ale nedává, nemá to vůbec žádnou logiku. Je nesmysl trestat eh, vlastně eh, ty země, které vlastně mají problémy, potřebují se vrátit k rozvoji a řekne se jim, že nebudou moci využívat peníze ze sociálního fondu, protože neplní určité cíle, pokud jde o fiskální a finanční politiku. Je také dobré, že v rámci Evropského sociálního fondu se vracíme k dvěma hlavním bodům. Jedním je to, že už se nehovoří k, o strategii zaměstnanosti. V evropské diskusi, alespoň občané to tak v členských státech vnímají, zaměstnanost už není důležitá, sociální otázky nejsou důležité. A pokud chceme vlastně evropské instituce znovu propojit s občany, a dát jim naději, pokud jde o budoucí vývoj, tak je třeba si uvědomit, že sociální fond má politickou dimenzi, kterou nemůžeme podceňovat. Strategie EU 2020 se také trochu ztratila z toho hlavního diskurzu a já si myslím, že bychom to tam měli vrátit, protože udržitelnější a inkluzivnější růst je důležitý. Ano, my jsme sociální nevládní organizace pro chytrý rozvoj, pro udržitelný rozvoj, ale především pro inkluzivní růst. A pokud jde o inkluzivní růst, právě zde Evropský sociální fond může sehrávat důležitou úlohu. My jakožto sociální platforma jsme navrhli takový sixpack, ne ten sixpack, o kterém se tady diskutovali, ale e, takový více sociálně orientovaný. Navrhujeme šest záležitostí. Za prvé, ESF by se měl více soustředit na sociální cíle. Myslím, že i v tomto parlamentu, ale alespoň v tomto výboru, panuje schoda na tom, že by se tak mělo učinit a že by se to opravdu mělo prolímat eh, všemi strategiemi pro aktivní začlenování do společnosti a kolega eh, Sean Jones o tom se ještě zmíní z Evropské sítě proti chudobě. Dále se chceme soustředit na nediskriminaci a na rovnost mezi muži a ženami, protože právě v době krize je větší riziko diskriminace. Druhý bod našeho sixpacku je otázka obecného financování. Vítáme a komise se někdy domnívá, že nevládní organizace jsou neovládnutelné. Ano, my sice nevládneme, ale víme, jak se mají spravovat věci. A my si velice ceníme toho, že se tady stanovil cíl 25 eh, fondu soudržnosti v celkovém souhrném finančním nařízení. Ještě nevíme, jak dopadnou diskuse o víceletém finančním rámci, ale je tady alespoň naděje a ta 25% klauzula by tam měla zůstat. Třetí bod. Rozpočet ESF, my souhlasíme s tím vyčleněním 20% na e, začlenování do společnosti a boj s chudobou a chtěli bychom skutečně, nebo museli bychom e, zmobilizovat celou naši síť, kdyby se toto procento mělo nějak snížit. Za čtvrté, otázka partnerství. Ano, s našimi přáteli, e, sociálními partneři, partnery vždycky slýcháme, že otázka zaměstnání zaměstnání je předmětem sociálního dialogu, to je jasné tam nepanují žádné mm, nejasnosti. Ale co když eh, ten eh, sociální dialog je problematický pro lidi, kteří mají nízkou kvalifikaci, nejsou na trhu a nemají kvalifikaci uspokojivou pro pracovní místa? A co když je právě třeba tyto lidi eh, vlastně zařadit znovu do společnosti, aby si mohli uspořádat svůj život a aby našli směr k něčemu, co by alespoň záleně vedlo k trhu práce? Naše organizace se tímto zabývá už 25 let a víme, že právě to začlenování do společnosti je důležité eh, a tady právě my můžeme pomoci něčím, co třeba sociální partneři nemají. Není to nějaká konkurence mezi eh, sociálními organizacemi a sociálními partnery, ale spíše vzájemné doplňování se pětka. To není jenom otázka partnerství, ale také financování nevládních organizací. Dnes sociální organizace, které se třeba podílejí na odborné přípravě, na vzdělávání, často nemají přístup k těmto prostředkům. Je to různé v různých členských státech. A nemají přístup k těmto prostředkům. E, to se netýká jenom Maďarska, ale i dalších zemí. Je to z politických důvodů. Sociální nevládní organizace, poskytovatelé služeb, občanská společnost, ti jsou zcela vyloučeni z přístupu k těmto fondům. A pokud e, bychom se pokusili skloubit potřeby a zjistit potřeby trhu práce v malých a větších regionech. Pokud toho chceme dosáhnout, tak je třeba zapojit ty, kteří jsou nejblíže té realitě společenské. A to jsou právě tyto, tyto sociální organizace, e, e, samozřejmě vedle sociálních partnerů. A proto je pro nás důležité, aby zvláště malé organizace mohly díky zjednodušení, o kterém hovořila paní Morán Šartie, aby to zjednodušení se netýkalo tedy jenom eh, veřejné zprávy, ale aby se týkalo i efektivity přístupu k fondům a zapojení sociálních nevládních organizací. Jsou to samozřejmě otázky, o kterých vy určitě budete diskutovat Měli bychom v té diskusi pokračovat nadále společně. Jedná se o Evropský sociální fond a nové úkoly, které plynou z demografických změn. Takže na co se zaměříme? Zaměříme se na mladé lidi, kteří nemají přístup na trh práce, a nebo se zaměříme i na ty, kteří eh, už překročili věk 55 let, protože i ty má EU integrovat i osoby nad 55 let. A pokud dnes přijdete o práci v 52, 50, tak většinou pak už seženete jenom eh, práci horší a hůře placenou. Pak je tady tedy otázka ještě, jak se Evropský sociální fond může lépe soustředit nejenom na nezaměstnanost mladých, ale i na nezaměstnanost starších a také eh, by se měl soustředit na zapojení menšinových skupin obyvatelstva a těch, kteří nemají tedy, eh, řekněme, papíry v pořádku, ale přesto žijí e, v Evropě a e, mají kvalifikaci a chtěli by se dostat na trh práce. Také bychom chtěli do ESF vložit ten rozměr sociální ekonomiky. Hovoříme-li o přístupu na, trhu na trh práce, nejedná se jenom o e, zaměstnání v hospodářství, ale může to být také v oblasti péče. A i zde je potřeb- stále potřebnější mít lidé s, e, lidi s větším kvalifikací. Neříkáme to samozřejmě poprvé, ale je to důležitá eh, věc pro nás. My vítáme, co ten dokument tak, jak vznikl, ale je tady ještě řada pozměňovacích návrhů, které je tam třeba učinit. Ještě jednou vám děkuji za možnost vystoupit k této otázce pro sociální Evropu a pro budoucnost sociálního státu, evropského sociálního modelu je Evropský sociální fond opravdu velice důležitý. Děkuji. Děkuji. A poslední host na tomto slyšení k Evropskému sociálnímu fondu za Evropskou síť proti chudobě, paní Sian Jones, která je koordinátorkou pro tyto politiky celé sítě. Máte 10 minut. Děkuji vám, děkuji za pozvání a dovolte jenom stručně o naší síti proti chudobě. My eh, združujeme několik eh, nevládních organizací a máme 30 eh, sítí v 30 zemích a 33 evropských organizací pro ty z vás, kteří naší síť neznají alespoň e, tyto základní informace, včetně tam samozřejmě sociální platformy. Pro nás ty návrhy Evropské komise k Evropskému sociálnímu fondu jsou e, jedním z nejhmatatelnějších e, cílů a výhod, jednou z nejhmatatelnějších výzev a výhod pro v rámci politiky Evropa 2020 my vítáme dvě velice jasné oblasti. Nejprve je to otázka e, posílené role e, fondu ve boji o snížení chudoby, těch 20% e, je pro nás zásadních, potom ten princip partnerství a ten přístup ze zdola nahoru při poskytování prostředků podpora eh, těch akcí na nejnižší úrovni, podpora eh, zjednodušení. Myslíme si, že bychom ještě ty cíle měli více zdůraznit a posílit, o tom budu hovořit eh, za chvíli. A navíc Evropský sociální fond jako o sobě otázku chudoby nevyřeší. Musíme toho združit více. Ale zapotřebí je také Eh, zajistit mainstreaming a hodnocení jednotlivých kroků, monitoring eh, jejich realizace. Každopádně jsem velice ráda, že eh, výbor odmítá tu podmíněnost, tak jak je koncipována komisí. Tomu se také ještě vrátím. A co může tedy fond udělat pro snížení chudoby? Tady je třeba e, nejprve zdůraznit, že e, nutné udržet těch 20%, protože to je spochybňováno. Proč je těch 20% e, prostředků tak nutných? Komise si sama uvědomuje, že potřebujeme tady věci zlepšit. Zpráva o strategii a soudržnosti jasně říká, že pokrok je velice malý a my i v tom původním programu tedy vlastně nedosahujeme pokroku. E, teď je to pouze 12%, které jsou používány. To je velice e, nízké procento na řešení e, chudoby pak musíme také vidět, že ta úsporná opatření chudobu ještě prohloubila. Eh, sociální důsledky eh, krize jsou předmětem zprávy, eh, která bude předložena únorovému zasedání EPSCO. A tady je vlastně dalších 20 milionů evropských občanů chudobou ohroženo. Takže situace se výrazně zhoršila a 300, více jak 350 tisíc občanů v Evropě zažívá velmi tvrdou o chudobu. E, pracující, kteří jsou zároveň chudí, se také e, vyskytují ve větší míře, z 5 na 8 stoupil jejich počet, takže je tady zapotřebí nových zdrojů. A to je jeden z našich silných argumentů. Musíme se dívat na zaměstnanost, ale ještě nad rámec zaměstnanosti. Potřebujeme integrované přístupy, aktivní začlenování a to si vyžaduje investice, aby to bylo možné. Ring fencing také vede k teritoriální eh, rovnosti a těch 20% eh, v tomto směru může hrát určitou roli. Takže my potřebujeme všechny důkazy. Je jasné, že členské státy se proti tomu eh, staví, ale těch 20% musíme udržet. Musí to být naše priorita. A pak ještě potravinová pomoc. V tuto chvíli je řečeno, že tato potravinová pomoc bude součástí těch 20%. To je falešná e, dobrá myšlenka. E, potravinová pomoc je dobrá věc, ale není to strategie na boj proti chudobě. E, to je prostě řešení e, dramatických situací e, v konkrétní chvíli, ale nemůžeme toto považovat za nástroj sociálního začlenování. Takže potravinová pomoc by měla být samostatnou položkou. Chceme tedy, aby to tak bylo v tomto novém období. Pak je zapotřebí vyjasnit tematické cíle a investivní priority, abychom měli efektivní strategii na boj proti chudobě. Je dobré, že je strategie eh, pro zaměstnanost, ale zaměstnanost musí být kvalitní, udržitelná eh, a odměňování důstojné, podobně jako pracovní eh, podmínky. To má být cíl naší podpory. Musíme se také soustředit na přístup k zaměstnanosti, to znamená nejenom tam e, představovat si, že jedno řešení bude e, vhodné pro všechny dlouhodobá zaměstnanost, ale také cílená zaměstnanost a soustředění se na ty skupiny, které jsou e, ve více ohledech znevýhodněné. Aktivní začlenování je prioritou, to se E, to jsme rádi, ale musíme si vyjasnit, co to znamená. Ta se sestává ze tří e, částí. Je to přiměřená odměnování, e, personalizovaná podpora pro kvalitní práci a my chceme aby to takto fungovalo i nadále. A rovněž potřebujeme jít nad rámec zaměstnanosti integrované přístupy. Zaměstnanost je zásadní, ale ty integrované přístupy jsou důležité. Přístup ke službám. Čtvrtá oblast, o které chci hovořit, je e, sladění s cíly Evropa 2020. My to podporujeme, protože to nám umožňuje také získat podporu pro snižování chudoby, ale chceme, aby jednotlivé cíle měly stejný význam. Bojíme se, že jiné cíle budou mít větší význam a přitom e, vymícení chudoby je zcela jednoznačně zásadní a z těch hlavních směrů to v tuto chvíli nevyplývá. Hodnotící systém, ten musí být naprosto transparentní a e, my tady potřebujeme e, mít ukazatele, nejenom ty tvrdé ukazatele. Lidé potřebují práci, jakou práci, e, postup směrem k práci. Potřebujeme takzvané měkké ukazatele, abychom postihli celou situaci. Evropský E, sociální fond a e, met, sociální metoda koordinace musí jít e, ruku v ruce s Evropským sociálním fondem. Na to nesmíme zapomínat. Pak je tady takzvaná národní sociální zpráva, která bude povinná a to je také třeba mít na zřeteli. Zase otázka ustanovení o, při, o podmíněnosti je e, velmi zásadní, jsme tvrdě proti a musíme e, to vnímat jako dvojí E, trest, protože je tomu skutečně tak a je to nepřijatelná. A ještě otázka partnerství. To je strašně důležité, především odkaz na nevládní organizace. Je tady jasný e, důkaz, že nevládní organizace mají zkušenosti s e, prací s těmi znevýhodněnými a nejvíce ohroženými skupinami. Nejde jenom o kvalitní zaměstnání a zaměstnání vůbec, ale aktivní integraci do společnosti. My máme hodně e, zkušeností e, Eh, s získáváním strukturálních eh, fondů, ale v posledních letech se situace trochu zhoršila a je třeba eh, zajistit účast partnerů na všech úrovních. Potřebujeme konkretizovat ty principy partnerství a podpořit také technickou pomoc. Ta je velice důležitá pro malé nevládní organizace, aby měli přístup k těm strukturálním fondem, fondům. A rovněž bychom měli využívat možnosti takzvaného capacity building, budování kapacit e, i e, napříč e, státy pro dobro těch prioritních regionů. Co se týče zjednodušování, tak my tyto návrhy vítáme a chceme, aby tady byly zjednodušené mechanismy přátelské k uživatelům, přátelské k nevládním organizacím. Měly by to být systémy eh, paušálních eh, plateb, paušálních fondů, zjednodušení a pak eh, jsou tady také otázky pozdního zasílání těch prostředků, to je pro nevládní organizace často problém. Pak ještě nadnárodní organizace a firmy, o tom se málo hovořilo, eh, v tomto směru je zapotřebí také hlavních směrů komise a určitých eh, eh, praktických ukázek toho, jak by se ty sítě i na té nadnárodní úrovni mohly dále budovat. Předsedkyně, děkuji. Myslím, že to byla velice komplexní prezentace. Bylo nám řečeno, že Business Europe se bohužel nemohl dostavit, tak jeden ze sociálních partnerů prostě není zastoupen. Teď e, naši řečníci, tak jak se přihlásili do rozpravy, nejprve pan Thomas Mann a pak pan Darden. Madame la Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já jsem rád, že i v oblasti Evropského sociálního fondu jsme dospěli k rozšíření z 1,80 eh, miliard na 4,80 miliard. To je důležité, protože my nechceme přijít ani o euro. Chceme zajistit, aby ty peníze byly užity rozumně a chceme se pokusit um, pracovat co nejefektivněji, to jsme slyšeli i zde, jakým způsobem té efektivity dosáhneme. Zaujalo mě, že se e, v návrhu komise říká, že chceme společné výstupní a výsledkové indikátory. E, ale teď přece doteď jsme měli bilance a mohli jsme určovat, co funguje a co nefunguje a v kterých zemích. E, ale pokud chceme tento systém ještě zlepšit, to je samozřejmě velice důležité. Slyšeli jsme také, že eh, v některých členských zemích spolupráce se sociálními partnery a nevládními organizacemi nefunguje moc dobře. Proto podtrhuji nutnost, že je potřeba část peněz z ESF investovat do vybudování schopností toho, aby občanská společnost a sociální partneři věděli a že jsou důležitou součástí toho systému, aby se jak tak mohl, uměli chovat. To je velice důležité. Musíme zajistit vybudování potřebných kapacit, eh, aby mohlo probíhat školení, aby byly potřebné kapacity, aby mohlo probíhat eh, zvětšování veřejného povědomí, o zapojení sociálních partnerů, protože když to neuděláme, nikdo o tom nebude vědět, tak děláme úplně zbytečnou práci. To je naprosto zásadní prvek. V jednom usnesení Evropského parlamentu jsme to v podstatě neustále opakovali. Posílení sociálního partnerství, to je důležité a je důležité to prosadit i v členských státech. Ehm, vy k tomu jistě přispějete. Mám otázku pro Elizabeth, eh, eh, v rámci zprávy a i pro ostatní. My máme takový hezký pojem, chceme eh, podporovat sociální inovaci. Eh, to zní hrozně hezky, ale jak taková sociální inovace vypadá jaký kde ji vidíme? Je to hrozně hezká fráze, ale já bych se chtěl zeptat, kde tam tady je něco konkrétně inovativního. Já bych byl rád, kdybychom všechny ty sociální aspekty, které máme, realizovali a potom bychom měli šanci, že se něco začne dít, ale říct jenom inovace, jenom jako hezké slovíčko. To mi připadá, že nestačí. A poslední, zjednodušení, samozřejmě, ale musíme se podívat, jak to bude fungovat. E, musíme se zajistit, aby to bylo efektivní, e, na tom se e, podílíme všichni. I my jako poslanci jsme se stavili několik, několik stížností, kde v podstatě stanovujeme, že věci nefungují vůbec tak, tak, jak se říká. A komise s námi jednoznačně spolupracuje na těchto prioritách. A nakonec, bych chtěl říci, možná by bylo lepší některé priority z toho zatím vyloučit a soustředit se na tři nebo pět priorit, které jsou realizovatelné a které musíme zařídit, aby konečně začaly platit. To by bylo pro naši práci naprosto zásadní. Ehm, my jsme s Elizabeth ehm, mluvili už včera, dnes to mluví eh, znovu. Eh, zkrátka, eh, vy a vaši kolegové jste nedocenitelnou součástí tohoto výboru. Ehm, Monsieur Darden pan Darden a potom paní Jaslověcká. Pan Darden. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji jednotlivým hostům za jejich vystoupení. Je to opravdu důležité téma, zejména v souvislosti s krizí, kterou nyní prožíváme a ještě ji budeme asi bohužel pár let prožívat. Pokud jde o ta vystoupení, mohl bych mluvit dlouze, zmíním se jen o některých aspektech. Souhlasím s některými těmi návrhy, líbí se mi, zejména pokud jde o to, že by se 20% mělo věnovat na boj proti chudobě. To je skutečně důležitý aspekt a myslím, že i hezky navazuje na zprávu o boji proti chudobě, která byla zpracována na konci loňského roku. Také se mi eh, líbí ten pojem region nebo oblast v přechodu. Myslím, že to je také důležitá věc. Možná by bylo ještě dobré to trochu zpřesnit. Pochopitelně by bylo dobré, aby maximum evropských občanů mohlo těchto fondů využívat. Dále otázka hodnocení a výsledků. To je důležitý bod pro odůvodnění opatření financovaných z fondu. Efektivní využívání, to je také důležitý prvek, eh, zdůraznil to už můj předřečník. Myslím, že skutečně potřebujeme celou řadu návrhů od sociálních partnerů týkajících se nejlepšího využití těch finančních prostředků. Samozřejmě je třeba, abychom si vyjasnili, jak v terénu ty prostředky účinně využívat. Další téma, o kterém se hovoří, to je lepší koordinace fondů. Za tím této souvislosti bych učinil takovou odbočku k fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Je třeba zachovat specifické cíle jednotlivých fondů, takže v té snaze o koordinaci by asi nebylo dobré ztrácet ze zřetele specifika jednotlivých fondů. Dále si myslím, že je třeba navýšit a posílit prostředky Evropského sociálního fondu, zejména v oblasti zemědělsko-potravinářství. Já si myslím, že to rozšíření úkolů eh, nemusí nutně znamenat ztrátu těch samotných prostředků sociálního fondu. Ta zmínka o tom, že 40 by mělo být vyčleněno na boj za zaměstnanost, to je velice zajímavý návrh. A a na závěr, i když paní předsedkyně o tom nechtěla mluvit, tak ještě bych se zmínil o tom, že rozhodně jsme proti té podmíněnosti, je to asi jasné, ale myslím, že neuškodí to zopakovat. Děkuji vám. Děkuji paní Jaslověcká a potom paní Šreter. Děkuji, paní předsedkyně. Velice eh, často kritizujeme účinnost při využití těchto sociálních fondů. Paní Mora včera uspořádala velice zajímavé setkání s odborníky, kteří nám ukázali, jaké jsou rozdíly mezi kvalifikacemi, schopnostmi lidí a požadavky trhu práce. A odtud plyne moje otázka. Dámy a pánové, máte pocit, že je možné provádět nějaké novátorské činnosti, které by vedly k uspůsobení eh, kvalifikací a vzdělávání financovaného ESF potřebám trhu práce? Já si vzpomínám, že v našem regionu jsme udělali takový projekt s německými partnery a v rámci toho projektu každé tři měsíce místní podnikatelé nás informovali o potenciálních potřebách týkajících se kvalifikací zaměstnanců. Jaké kvalifikace by se jim hodily, jaké typy pracovníků naopak musí propouštět. Bohužel tento program sběru informací pak jsme museli zastavit. A to bylo vlastně před 14 lety. Za těch 14 let už proběhla celá řada dalších projektů, e, která e, nám umožnila proškolovat lidi právě v těch oblastech, kde je to potřeba. A po těchto letech už eh, také jsme získali určité údaje, které nám umožňují eh, poučit se z toho do budoucna, podívat se do budoucna a zamyslet se nad tím, co budeme potřebovat. Máte nějaké informace, které bychom mohli využít při tom dalším období sociálního fondu tak, aby se ten fond mohl ještě lépe používat, abychom mohli lépe pomáhat lidem, co to potřebují? Děkuji, paní Šreter a potom paní Kinga Gönz. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji za příspěvky. Já bych ráda poprosila eh, o písemné předání těchto příspěvků. Prosím, já jsem si to zkoušela zapisovat, ale nepodařilo se mi zachytit vše, protože zde zaznělo mnoho dobrých a zele, velice konkrétních eh, podnětů, které bych já velmi ráda převzala do případných změn tohoto nařízení. To by bylo eh, velmi užitečné, prosím, takže písemně mi to předejte. Dále, Hovořilo se o věcech eh, pro obecnější nařízení, eh, kde tyto věci hrají větší roli než v nařízení OSF, e protože se to v tom obecném nařízení i řídí tyto věci. A proto je důležité v tuto chvíli možná u těch písemných podnětů, které nám předáte, abyste označili to, co byste chtěli změnit v tom obecném nařízení, eh, co se vztahuje na ESF a co se vztahuje na zaměstnanost, sociální inkluzi a boj proti chudobě eh, protože ty zásadní body, pokud jde o peníze, spolufinancování, finanční eh, nařízení a tak dále, to jsou velice důležité věci, stejně jako procenta, eh, tedy těch 20% peněz do ESF. Podíl ESF v členských státech. Eh, o ten se hodně bojuje na radě. Eh, mezi členskými státy mnoho členských států to chce zrušit. A když se podívám na situaci zde v parlamentu, je to právě výbor pro zaměstnanost, který tato procentní, tuto procentní zazbu podporuje. To chci jednoznačně říci. Co nezaznělo vůbec ve vašich příspěvcích, ale co je podle mě naprosto zásadní, pokud jde o princip partnerství, je ten rozdíl v rámci článku 6. Ehm, my máme článek 6, kde máme eh, dobrý a kvalitní partnerský princip pro konkrétní země a ne pro celou Evropskou unii. A to se vůbec nezmínilo, ale to je pro mě naprosto zásadní bod, takže bych byla eh, ráda, jestli byste mohli říct ještě něco k tomu. Pokud jde o potravinovou pomoc, já musím upřímně říci, když eh, hovoříme o tomto, tak požadavek o požadavek na další rozpočtovou řádku je nereálný protože jsou zde otázky, jestli vůbec budeme mít dost peněz pro strukturální fondy, jestli budeme vůbec mít dost peněz pro další sociální nástroje, takže takovéto, takovéto požadavky jsou nereálné. Na druhou stranu máme zde situaci, kdy šest členských států na těchto penězích je závislých, eh, které možná už od 1. 1. 2014 nebudou k dispozici. Mně by připadalo chytré na základě situace v rozpočtech EU eh, od komise požadovat, aby toto integrovala do ESF. To by mělo tu výhodu, že ti lidé, kteří jsou tím zasazení, eh, budou mít k dispozici dost peněz, respektive my budeme mít peníze pro ně a je to pravda jenom málo členských států, kde ty peníze jsou zapotřebí a zároveň eh, budeme moci překonat tuto závislost pro tyto, pro tyto lidi, protože ji budeme muset moci kompenzovat s ostatními nástroji ESF. Protože je to opravdu jenom pár členských států, takže mm, možná, že by to chtělo se ještě trošku zabývat tímto. A poslední věc. E tady jde o tu otázku koncentrace v ESF. To bylo naznačeno, ale nikdo se tím v podstatě nezabýval. Na jednu stranu to považujeme za dobré, když se podíváme na číslo čtyři, eh, tam máme ty čtyři hlavní priority v článku 9 obecného nařízení, tam je těch celkem 11 priorit. Eh, z tohoto hlediska to dostačuje, možná, že bychom měli jít na šest priorit nebo na pět nebo neměli mít vůbec žádné. Eh, tam je zase nebezpečí, eh, že si členské státy budou dělat, co chtějí a půjde to všechno špatným směrem. Někdo říká, eh, máme, můžeme mít více priorit, ale splnit musíme mít alespoň jednu anebo nějaké procento. Takže zkrátka bych potřebovala od vás slyšet něco konkrétnějšího, protože konec konců to bude to, co pak napíšeme do toho nařízení. Děkuji. Děkuji, paní Kinga Gens a potom paní Harkin. Eh, I think that... Děkuji mnohokrát. Eh, já si myslím, že je velice důležité a velice užitečné eh, provádět takováto slyšení, tedy konkrétně toto a i to následující. Na základě připomínek, které jsem vyslechla, jsem měla trochu dojem, že se jedná o naprosto zásadní partnerství, ovšem v zásadě jde pouze o partnery pracující na nařízení ESF, to znamená zpravodaji, stínovými zpravodaji a těmi z parlamentu a mezi těmi, kteří rozumí té implementaci a mohou poskytovat doporučení pro naši práci. Mm, já myslím, že to, ta, ta zmínka o těch písemných doporučeních, to by bylo velmi užitečné pro nás, pro všechny, takže prosím i mě tyto, eh, tato doporučení pošlete. Já myslím, že budou velice užitečná v celém tomto procesu. Souhlasím také s tím, že eh, ačkoliv teď mluvíme o nařízení ESF, bude velice důležité, eh, abychom také začali tuto, toto nařízení harmonizovat s rámcovým nařízením. To znamená, abychom začali spolupracovat s kolegy z výboru REGI a abychom spolupracovali i s těmi, kteří se zabývají eh, nařízením Fondu pro sociální změnu a inovace. Abychom měli celkový přehled, budeme ty nařízení muset harmonizovat dřív nebo později. Také chci zmínit ten teritoriální pakt a koncept eh, partnerství, ten princip partnerství, je jedno z hlavních témat, které zde diskutujeme a bude velice důležité, jak toto bude implementováno a sledováno komisí protože když hovoříme o partnerství, eh, všichni víme, že mluvit je jedna věc, ale něco skutečně implementovat a vytvořit reální part, reálné partnerství v terénu je něco úplně jiného, takže i na to se musíme zaměřit, na podrobnosti tohoto partnerství a jeho konceptu v rámci teritoriálního balíčku, jak zapojit nevládní organizace, jak zapojit sociální partnery. Eh, zatím tady máme to dvojí sdělení. Na jednu stranu potřebujeme decentralizovat implementaci, abychom zvýšili efektivitu, co jste zmínili i vy, že používání toho fondu by mělo být efektivnější, ale zároveň potřebujeme silnější řízení se strany EU, pokud jde o cíle, pokud jde o národní strategie, my jednoznačně chceme, aby ty strategie fungovaly podle cílu a aby cílily na strategii EU 2020. A také je to dále monitoring eh, operačních programů, zda těmto cílům slouží. To jsou nejdůležitější aspekty tohoto programu. Myslím si, že je velice důležité zachovat si eh, tu proporcionalitu, která je nyní součástí návrhu, to je těch 25% fondů soudržnosti pro ESF a i těch 20% ehm, přidružených k programům pro boj s chudobou. Pokud vím, Rada, respektive některé členské státy, tento návrh nevidí vůbec rády, protože jsou to návrhy závazné. A e, já myslím, že je důležité, abychom měli vaši podporu, podporu všech vašich organizací, aby se tyto standardy podařilo zachovat. Myslím, že ten návrh e, je docela dobrý. A pracovní skupina ESF byla velice dobrým rámcem pro e, velice, úzce, velice úzký spolupracu, spolupracující dialog i s komisí, takže teď je naším úkolem to zachovat zde tyto velice pozitivní prvky, a zjednodušit pravidla tak, aby ESF, eh, aby prostředky ESF byly dostupné pro malé organizace, které jsou v přímém kontaktu s těmi skupinami společnosti, eh, které potřebují eh, tyto prostředky. Také je důležité to, co jste zmínil o harmonizaci fondů, tak abychom vytvořili skutečně komplexní programy pro místní komunity. To je naprosto zásadní. Až doteď eh, vnímáme a vidíme, že ty programy jsou rozdělené do menších částí, eh, které v podstatě dohromady nevytvářejí tento komplexní eh, systém. Já si myslím, že se vzájemně můžeme dobře podpořit a můžeme dobře spolupracovat, takže chceme znát vaše názory a eh, chceme, aby i vy jste měli určitou možnost dohlížet na ta pravidla, která budou v rámci tohoto nařízení a rámcového nařízení zahrnuta. Děkuji. Děkuji. Paní Harkin, a zeptala bych se, jestli ještě někdo další pak chce vystoupit. Paní Bastos a pak uzavřu seznam. Tak paní Harkin. Thank you and thank you. Děkuji. Děkuji kolegům za jejich prezentace. Mám několik bodů, které chci zmínit. Jeden z vás hovořil o transitních regionech a potřeba, potřebě flexibility a opatrnosti. Já s tím naprosto souhlasím, protože nyní ten návrh je takový, že bychom měli 07, eh, 08 a 09, tedy roky 07, 08, 09 jako výpočetní roky. A v mnoha regionech, eh, které eh, procházejí krizí, se krize objevuje až teď. A pokud nebudeme opatrní, mohli bychom do těch transitních přechodních regionů zahrnout regiony, které Eh, začínají upadat. Naproti tomu bychom zahrnuli pouze regiony, které zatím stále prosperují. Takže je potřeba zachovat určitý stupeň flexibility, pokud jde o to zahrnování do této kategorie. Děkujeme za ten alternativní sixpack eh, pro eh, mnohé z nás je to hezká alternativa. Hovořilo se o principu partnerství. Já souhlasím že nestačí to napsat do legislativy, je potřeba zajít do daleko vyšší míry podrobností, protože já znám jednu analýzu, která proběhla eh, v tom smyslu, jakým způsobem ten princip partnerství funguje v tehdy těch nových členských státech v uvozovkách, bylo to myslím v roce 2004, a ten dokument byl titulován Iluze inkluze, což je myslím velmi výmluvné o fungování partnerského principu v té době. Takže je potřeba zajistit, aby ty dokumenty, které pozměňujeme, byly co nejdůkladněji zpracované. Hovoříte o ESF a podpoře eh, iniciativy pro komunity. Eh, to by samozřejmě zahrnovalo mimo jiné i dobrovolníky. Eh, některé tyto iniciativy by byly plně dobrovolnické. Já se chci zeptat na eh, financování těchto organizací. Jak to s tím vypadá? Eh, někdo z kolegů mluvil o spožděných platbách, což je naprosto likvidační eh, problém pro dobrovolnické organizace. Mnoho z nich má úvěry v bankách a mají velice napjaté rozpočty a já vím, že mnoho organizací vůbec nechce čerpat evropské peníze právě kvůli těmto spožděním. Nevím, kdo za to může v tom celém řetězci, ale Musíme s tím něco udělat. Někdo z kolegů také hovořil o integrované inkluzi, pardon, o integrovaných přístupech a aktivní inkluzi, tak aby se zajistilo, že eh, pracující lidé eh, nespadnou pod hranici chudoby. Pokud máte nějaké konkrétní nápady, jak to zajistit, ráda bych si je vyslechla. A eh, dále hovořilo se o neadekvátních znalostech a poskytování školení. Eh, což je velice důležité. Paní je na večeři s CDFOPem a eh, bylo zajímavé zjistit, že podle jejich informací existuje eh, dost velké procento pracovníků, kteří jsou buď překvalifikováni nebo nedostatečně kvalifikováni. Takže je nutné, jak vidíme, získávat vstupy z regionální a místní úrovně, protože toto samozřejmě závisí do značné míry na dovednostech těchto lidí jako takových. Já si říkám, jestli na, například nemáte nějaký přístup, kterým by se toto mohlo všechno zahrnout. Děkuji. Děkuji, paní Bastos. Paní zpravodajko, vy chcete vystoupit teď nebo na konci diskuse? Dobře, tak to není ještě teď. Takže paní Bastos, pak si vezmu na chvilku slovo já, pak vrátím slovo našim odbor, odborníkům a paní Morán pak na závěr. Paní Bastos. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem se přihlásila do této velice důležité diskuse. Chtěla bych poblahopřát paní zpravodajce Morá Šartě, jakož i všem odborníkům, kteří velice pozitivně přispěli k této diskusi která je důležitá, abychom si uvědomili dopady nového nařízení o Evropském sociálním fondu. Ty definované cíle jsou důležité eh, cíle v oblasti zaměstnanosti, v oblasti boje proti nezaměstnanosti mladých. Je tady snaha vlastně těmi prostředky na pomoci zapojení mladých lidí na trh práce. Je třeba bojovat i proti nezaměstnanosti obecně, která má dramatické dopady v mnoha členských států. státech. Je to samozřejmě důsledek hospodářské krize. Profesní mobilita investice do kvalifikací a další cíle a priority Evropského sociálního fondu už tady byly zmíněny. Například investice do kvalifikací znamená, že naše pracovní síla bude konkurenceschopnější v celosvětovém hospodářství. Eh, je třeba, aby se odborná příprava přizpůsobovala dynamickému vývoji hospodářství. Samozřejmě použití fondu v letech 2014 až 2020 může hodně ovlivnit situaci na místní úrovni. Místní a regionální orgány proto musí mít jasně definované cíle. Dobře proškolení, musí mít dobře proškolené zaměstnance, kteří budou schopni zajistit účinné používání prostředků fondu. Pak je tady také pojem té blízkosti, to znamená, aby se všechny prostředky využívaly co nejblíže občanům. Je to důležité pro osoby, které skutečně potřebují příspěvek z tohoto fondu. Pak je zde problematika nezaměstnanosti. Lidé, kteří jsou nezaměstnaní, mohou určitě využít fondu. Pak je zde eh, podmínka, eh, ta klauzule o podmíněnosti, tady je jasné, jaký asi bude výsledek. Řekli jsme, že je třeba odmítnout eh, klauzuly o podmíněnosti. Pak zde byla, byl také požadavek na zjednodušení Evropského sociálního fondu. Já zastupuji členský stát, který je uh, Eh, ve kterém se tedy zavedla úsporná a rozpočtová opatření. A pojem oblasti v přechodu by nám měl umožnit zmírnit ty problémy asymetrie a přispělo by to v boji proti nezaměstnanosti, aniž by se tím nějak spochybnil pojem konvergentních regionů. To jsou ty velké regiony, které samozřejmě musí i nadále mít podporu v rámci fondu jak jste asi pochopili, zastupuji Portugalsko. Zapojení sociálních partnerů. Bez sociálních partnerů samozřejmě nelze tyto peníze eh, spravedlivě využít a sociální partneři tedy musí být zapojeni od samého počátku až ke konečnému využití fondu v terénu, v praxi. Je třeba, aby se prostředky dostaly k těm cílovým adresátům, Především to se týká především začlenování do společnosti. Děkuji. Také já bych tady předložila několik eh, poznámek, ale eh, ještě než se do toho pustím, chtěla bych uvedit naše dva hosty, kterých se týká následující bod, pana Andresena a pana Meziera že ten bod, kvůli kterému jsou zde, tedy přijde na řadu trochu se spožděním, ale ať se ničeho, ničeho se nebojte, protože na základě včerejších eh, rozhodnutí už jsme trochu získali čas, takže ten, ta doba eh, vyhrazená pro výměnu názorů s vámi eh, určitě tady bude. Myslím, že ale i pro vás třeba bude zajímavé vyslechnout si tuto diskusi, která je úzce v souvislosti s pravomocemi našeho výboru. Já bych tedy se chtěla zeptat našich hostů, eh, možná trochu eh, obrazoborecky, ale myslím si, že v, v, ve slyšení takovéhoto typu je důležité, aby v okamžiku, kdy se začíná jednat o tomto fondu pro další víceleté období, abychom na začátku si trochu osvěžili e, paměť. A v tomto smyslu pokud jde o zjednodušení, tak tam samozřejmě souhlasím se vším, co tady zaznělo. Ale podle mého názoru to zjednodušení a zpráva finančních prostředků by se měla opírat o dvě e, věci. Vlastně kráčet na dvou nohou. A tu, na tu jednu nohu se často zapomíná. A sice, že prostřednictvím využívání eh, strukturálních fondů a zvláště ESF vlastně učíme lidi, jak má vypadat dobrá zpráva věcí veřejných. A myslím si, že je třeba toto ukazovat a, a zajistit, aby tyto dva aspekty byly vyvážené. Samozřejmě já znám nejlépe svou oblast, oblast eh, kolem Paříže Ile-de-France, která rozhodně nepatří k částem, která by byla eh, jaksi nejvíce eh, zhalcená zprávou, ale myslím si, že i zde je ještě možné využít tyto fondy právě proto, aby se ukázala, jak může vypadat lepší zpráva věcí veřejných. Takže hovoříme-li o zjednodušení, musíme mít i toto na paměti. Samozřejmě já chápu, že mnozí akteři vyžadují toto zjednodušení, k němuž by mohl, mohlo dojít na začátku i na konci toho procesu. To znamená na začátku, pokud jde o předkládání žádostí a na konci, pokud jde o kontroly. A když jsem vás tak poslouchala, tak jsem si říkala, zda bychom se neměli inspirovat tím, co dělá EU v oblasti, kde má nejvíce pravomocí. A to jsou pravomoci, které jsou eh, dnes u některých vlád docela v módě. A to jsou pravomoci v oblasti politiky hospodářské soutěže této oblasti, jak všichni víme, je jedním z důležitých aspektů i řízení státních podpor. U státních podpor existuje mechanismus de minimis, který umožňuje, aby eh, kontroly eh, byly přiměřené vlastně částkám, které jsou z toho fondu využity. Neříkám, že bychom to měli přesně skopírovat, ale mohli bychom tuto možnost alespoň zvážit. Druhá, takový druhý okruh našich úvah, to je otázka podmíněnosti. To má samozřejmě dva aspekty. Jednak ten makroekonomický, o tom jsem říkala, že nebudeme mluvit, takže o tom mluvit nebudu. Ale ten druhý aspekt, to je tematická podmíněnost. A tady uh, Eh, doufám, že, se, že mě můžete ujistit o vaší podpoře toho, že EU není tolik bohatá na to, aby vlastně ty peníze mohla využívat na provádění strategie. To by totiž nesloužilo k ničemu. A tohle bude důležitá bitva, do které se musí zapojit mnohé subjekty, včetně, a to říkám jasně, i výboru regionu, protože tady je určitý sklon k tomu, že to jsou peníze, v podstatě takový šek, který se dá regionům a oni si pak sami rozhodnou, co s tím budou chtít dělat. Pokud ale e, toto skutečně bude fungovat, pokud se takto k tomu bude přistupovat, pak se nikdy nepodaří naplnit, naplnit strategii EU 2020. Já tady, tady hovořím o svém osobním názoru, ale myslím si, že je skutečně nutné si toto uvědomit, protože v parlamentu musíme mít velice rozhodné stanovisko, aby se k těm penězům nepřistupovalo jako k šeku, který se dá těm regionům. A já už slyším regiony, včetně mého přítele Delbára, eh, jak mi budou říkat, no ale regiony znají nejlépe svou, eh, své priority a EU e se tím nezabývá. Ale to není přitom pravda. Třeba otázky urbanismu eh, jsme, jsme tady také řešili. A kolega Delbára tady nemůže říct, že to je jenom na regionech. Další věc. Já jsem z toho trochu v rozpacích. Když jsme o tom začali hovořit, tak jsem mluvila s jednou z našich nejlepších odborníků na to téma, paní Šreterovou, a bylo mi řečeno, že by, se, by se Evropský sociální fond neměl autonomizovat, že by mělo být nějaké společné nařízení a pak se to prostě nějak uspořádá. Tak teď to vypadá tak, že je prostě obrovský společný text, kam se všechno e, naházelo a v něm je prostě takový malý kousek o Evropském sociálním fondu, který je také důležitý, ale eh, není to dostatečně upraveno. Podíváme-li se na to končící období, co jsme se snažili změnit v tomto období? V roce 2009 jsme si řekli, že je třeba eh, provést plány na obnovu hospodářství. A v EU k tomu slouží strukturální fondy. Takže bylo třeba vlastně znovu vymyslet něco, co už špatně eh, fungovalo, aby se zajistila větší flexibilita. Já hm, chci, abychom měli více leté smlouvy, aby každý eh, prostě věděl, co dalších pět let s čím může počítat, ale jak potom budeme přizpůsobovat tu situaci vývoje hospodářského cyklu. Pokud já vím, tak nikde v návrhu komise a nevím, jestli by to ráda tak přijala, se nehovoří o tom, že by se zřídil nějaký fond pro přizpůsobení se hospodářskému cyklu. Já si myslím, že to je důležitá věc. Je, je, to, je to proveditelné, nebo je to, je to nějaký eh, sen? Musím ještě čekat 15 let, až se eh, eurozona znovu postaví na nohy a pak teprve o tom budeme diskutovat. Čtvrtý bod. Co se udělají peníze s, eh, s penězi, které členské státy nevyužijí? A pátá otázka, ta se týká partnerství. Já samozřejmě s vámi na 100% souhlasím ale já tedy vidím velké nerovnosti mezi členskými státy E, jsou členské státy, kde to funguje dobře a stále lépe, členské státy, které si tak nějak nevědí rady, nemohou prostě vybřednout z toho marazmu, ve kterém se nacházejí a Tady je otázka, jak by ESF eh, e mohl přispět eh, ke vylepšení struktur partnerství právě v těch státech, kde jsou tyto struktury spíše zklamáním. Přitom v dnešní době, kdy se hovoří o benchmarkingu a peer review a podobně, právě takovéto struktury potřebujeme. Vrátím vám slovo. Pan Conny Reuter už bohužel musel odejít, ale určitě budeme mít ještě příležitost s ním diskutovat a navrhuji, abychom teď postupovali v opačném pořadí než eh, na začátku a začneme tedy paní Sian Jones z, e AP, AEPN. Máte tedy slovo, prosím, o pět minut. Vím, že to je uh, velké omezení a je to složité, ale je třeba přistupovat k tomu pragmaticky. Takže máte pět minut. Uh, thank you very much. Yes, I mean, no- Děkuji, ano. Hodně věcí tady zaznělo, bude těžké to všechno probrat, pokud sím se. Nicméně nejprve ta otázka potravinové pomoci, to nám, eh, eh, pro nás je to eh, velmi zásadní. Myslím, že si musíme uvědomit jednu věc, že to prostě dřív bylo financováno z jiných rozpočtů, konkrétně ze společné zemědělské politiky. Uh, Eh, takže teď se vlastně do, toho, do těch strukturálních fondů dostává takhle víc a víc položek a pak vlastně nebudou eh, peníze na to, aby se podporovaly projekty pro sociální začlenování a nové pracovní příležitosti. To je problém. Jsou tady různé návrhy. Jedna eh, možnost je to prostě vyčlenit ven a druhá zase nechat uvnitř, ale zvýšit prostředky pro sociální fond jako takové a my se tím ještě budeme se sociálními partnery zabývat. Tematická koncentrace. My samozřejmě souhlasíme s tím, že by se to mělo všechno sladit s Evropou 2020, ale to by na druhé straně možná zase znamenalo eh, zrušení možnosti širší sociální soudržnosti. E, musí nám mít o širší e, přístup k, té sociál, k tomu sociálnímu začlenování e, nechceme, aby se to sociální začlenování omezilo na otázku zaměstnání a školení. Prostě je třeba nejprve e, ty lidi začlenit sociálně, zlepšit i jejich zdravotní stránku. E, takže ten širší přístup e, a nám obecně připadá nesmírně závažný. Sociální inovace. Tady si myslím, že to je zase důležité ale musíme si uvědomit, že sociální inovace je teď tak trochu modním slovo, ale Zároveň je to způsob, jak eh, omezit služby. Eh, znamená to často eh, dělat věci levněji a ne nutně lépe. Je třeba prostě mít přehled o tom, co opravdu funguje a to podporovat. A toto musí být jedním z našich klíčových argumentů. A finanční řízení co ještě více by se v téhle oblasti mohlo dělat. Ty postní platby. Tady prostě musíme mít nějaké mechanismy pro eh, předfinancování určitých projektů a lepší využití těch globálních grantů. To jsou velmi hmatatelné praktické věci, ke kterým v řadě zemí přistupují aktivně. Tam je ta praxe často dobrá a měli bychom eh, toto více rozšířit. A ještě k partnerství. To je zcela zásadní. Já si myslím, dvě věci. Za prvé je třeba konzultovat eh, sociální partnery, partnery z občanské společnosti ohledně eh, vytvoření tohoto eh, kodexu chování a to musí být skutečně plnohodnotný dokument s celou řadou konkrétních příkladů, s konkrétním vedením. Musí tam být věci, jako třeba byly u Eh, sociálních cílů pro, eh, v oblastech veřejných zakázek. Tam eh, komise vydala takovou rukověť a to bylo velmi užitečné. A pak je to třeba ještě celé monitorovat a musí to být propojeno s strategií 2020. Tam je bod úvodního ustanovení 16, integrované hlavní směry a ty věci, které jsou tam uvedeny, k těm vůbec nedochází. Takže Toto je jedna z klíčových záležitostí, pokud chceme zajistit efektivní partnerství ve všech oblastech evropských politik, včetně financování. Děkuji. Děkuji vám. A teď za CEP pan David Onson, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Celá řada věcí tady zazněla je těžké na všechno reagovat a e, kdybych na něco zapomněl, tak mě neváhejte kontaktovat, já se k vám e, potom obrátím písemně. E, Evropský sociální fond je komplexním nástrojem a dlouhodobě dobrým nástrojem, ale některé prostředky nejsou využívány, to už tady také zaznělo. Je třeba získat poznatky přímo e, z té nejnižší úrovně, proč tomu tak bylo. Ty důvody se mohou od země k zemi lišit a myslím, že je důležité získat maximum informací, včetně expertních. Některé důvody bych si dovolil nastínit. Někdy je to totiž nedostatek informací. Já vím, že u fondů soudržnosti se to dělá tak, že e, v zemi jsou ustanoveny různé agentury, které mají prosazovat a spravovat ty prostředky, ale v některých zemích se to zase dělá případ od případu, zabývají se tím e, konkrétní podniky či organizace obecně takže ta diverzita postupů v Evropě je značná. A pak je také třeba zdůraznit, že e, ty žádosti jsou nesmírně složité z té administrativní stránky a možnost, možnost využít e, pravidla de minimis je zajímavá. Mohlo by se e, opravdu výrazně zjednodušit hodně v těch postupech, takže E, to je důležité o to víc, že celá řada podniků a organizací prostě nemá zdroje ani na to, aby se zabývala vyhledáváním těch e, možností e, získání finančních prostředků. A pak je tady ještě otázka partnerství, ta tady zazněla vícekrát. To je opravdu důležité. A chci ještě říct, že co se týče financování, tak je Evropský sociální fond velmi důležitý a důležitý je tady také ten dlouhodobý dopad. A naše organizace se těší na další spolupráci s vámi a děkujeme vám za všechny informace, které se k nám dnes eh, dostaly. Já děkuji vám a Další na řadě je paní Mirtej, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem velmi bedlivě naslouchala všem příspěvkům a e, e, všem návrhům a e, sformulovaným obavám. Zazněly tady konkrétní dotazy a my na ně rádi zodpovídáme odpovíme a také vám pošleme naše stanovisko e, k tomu balíčku všeobecného nařízení. Tři body, které mi připadají velice relevantní. Nejprve zjednodušování. Tady chci ještě jednou zdůraznit, že pro nás protože tady e, vlastně zazněla otázka, na jaký aspekt toho zjednodušení se chceme soustředit, zdali bychom si vybrali jeden či více, tak pro nás Eh, je to otázka eh, iniciativy e-cohesion. Proč? No, my jsme si dali eh, vypracovat takovou studii o členských státech a navrhli jsme 105 opatření pro zjednodušení a právě ta elektronická verze e-cohesion eh, se zdá být nejzajímavější eh, pro eh, ty zúčastněné strany. Často jsou podniky nedostatečně personálně vybaveny k tomu, aby se zabývaly všítou složitou administrativou, vším tím papírováním, takže toto by mohlo být řešení. Za druhé, ta otázka ohledně inovativní organizace těch opatření co, eh, týkajících se kvalifikací jestli jsem to dobře pochopila. V podstatě jde o to, abychom vyhověli těm požadavkům přímo v terénu, abychom se snažili doplnit to, co eh, chybí eh, k tomu, aby se lidé mohli vrátit zpátky na trh práce v případě, že jsou nedostatečně kvalifikovaní. To je zajímavé téma a my to ještě v písemných připomínkách rozvedeme. A třetí věc je to partnerství. Musím říct, že pro naší organizaci JAPME je toto velice důležité téma. Jde o to, jak by se tato otázka měla řešit na té nejnižší úrovni. V našem případě eh, mohu říct, že my vlastně spoléháme na tu historickou síť různých komor, cechů a odborových organizací na místní a regionální úrovni. Ta síť je poměrně dobře etablovaná a široká a jsou to vlastně takový eh, zástupci té reálné ekonomiky a ti budou velice rádi Eh, spolupracovat. Eh, mají za sebou už určitý historický vývoj, jsou velmi dobře etablováni, takže tam to partnerství nepochybně půjde snadno, eh, či snadněji realizovat. Takže děkuji. Nakonec to vyšlo i méně než pět minut na osobu, alespoň prozatím, a na řadě je Evropská odborová konfederace. Ano, děkuji. Já budu možná potřebovat právě víc než těch pět minut. nejprve chci říct, že vy jste skutečně uhodili hřebík na hlavičku. O čem mluvím? O efektivním užívání finančních prostředků a na druhé straně nedostatečné využívání prostředků z fondu. Je tedy zapotřebí dobré zprávy. Jako členka výboru Evropského sociálního fondu, chci připomenout, že tady je prostě e, tento e, tripartitní orgán, výbor pro Evropský sociální fond a my e, právě žádáme, aby stejný výbor existoval i pro Evropský fond pro rozvoj venkova a aby tady existoval, a to je další návrh, Evropský tripartitní orgán, který by spravoval všechny fondy, aby bylo zajištěna dobrá zpráva a abychom byli prostě přímou zúčastněnou stranou i při eh, těch eh, různých eh, hodnoceních, při monitoringu, na těch následných fázích. Jak jste tady zdůraznili, velmi trefně, eh, tak eh, rada tváří v tvář eh, krizi, tváří v tvář urgentním záležitostem a dramatickým událostem, když nepřijatelným, rozhodla před dvěma lety, že to bude tedy Evropský sociální fond, který bude jedním z nástrojů pro takzvanou rekonverzi, pro vymanění se z krize. A my jsme konstatovali, že v tomto případě a podobně také v případech zjednodušování, flexibility, co do získávání prostředků, a s tím my souhlasíme jako odbory, eh, ani v, s těmito všemi opatřeními eh, fondy nebyly eh, více využívány v tomto posledním dvouletém období. Dokonce je to tak, že v některých zemích je to zablokováno, takže není zapotřebí čekat na další období. Prostě Evropský sociální fond, který je jediným evropským fondem pro e, sociální politiku a pro realizaci e, té sociální agendy, jak se tomu kdysi říkalo ten by měl být skutečně plně využíván. Dostáváme různé odpovědi, dostáváme různé výmluvy, omluvy ze strany vlád, je to komplikované, e, ta byrokracie, ta administrativní zátěž a tak dále. To prostě jsou ty důvody, které se nám e, podávají a my víme, že e, všechny tyto věci, e, procesy zpomalují, ale zároveň, že prostě všechny tyto věci vyplývají z určitých politických vizí a z určité vůle, která buď je nebo není. Například Řecko tam prostě nebyly využity a není dostatečně využit ani nyní eh, objem prostředků z Evropského sociálního fondu, aby se eh, tedy eh, země vymanila z problémů. Pak je tady Portugalsko, Španělsko a další. Takže já alespoň takto částečně odpovídám na vaší interpelaci, jak to tedy dělat já jsem přišla s myšlenkou, kterou převzali i někteří eh, poslanci. Eh, tady jde o to, že rozpočet je eh, prostě schválen pro určité období a mohlo by se i toto, tento objem rozdělit a schvalovat pak jednotlivé částky v předstihu, aby se těmto zemím pomohlo a e, tady jde především o e, Řecko. My jsme jako e, odborová organizace také v tomto účastní, takže já si myslím, že je třeba združit sociální partnery a v tomto případě odborové organizace a myslet na to, že by tady mohl vzniknout e, nějaký konjunkturální e, fond pro přizpůsobení se, e, tak jak se to řekla paní předsedkyně, tohle všechno musí být do značné míry koherentní. A ještě se vrátím k otázce, která tady zazněla. Ta, ty tematické koncentrace, ano, s tím můžeme žít. Mohli bychom s tím žít ještě lépe, kdybychom byli skutečně zapojeni do definice tohoto společného strategického rámce, jak se mu teď říká, který tedy bude definován na úrovni evropské, eh, národní, regionální i místní. Předpokládá se, že tam odbory budou mít eh, co říci, ale to samozřejmě vyžaduje určitou koherenci. Je třeba stanovit potom ty politické koncentrace, priority a zdroje. Ale co se týče Evropského sociálního fondu, tak je absolutně nutné, a za, tady bych chtěla říct, že jsme vůbec rádi, že přežil, protože v určité době se mluvilo o jednom jediném fondu, takže Evropský sociální fond jako takový mohl zmizet. A teď je tedy zapotřebí, aby se eh, do tohoto fondu nepřipojili i další položky, například e, pomoc těm nejchudším, pak je tady ta potravinová banka. Evropský sociální fond dostal větší objem prostředků na tuto e, periodu, na toto období, ale když se vlastně e, ty nové položky z toho odečtou, tak těch peněz prostě víc není. Je třeba zůstat koherentní, je třeba udržet ty nástroje, které již existují a e, e, program pro ty nejchudší, ten by skutečně neměl být eh, pozastaven či zrušen, to by bylo naprosto v rozporu s eh, reálnou situací. Předsedkyně, prosím, eh, ukončete své vystoupení. Ještě jeden bod, který chci zdůraznit, význam těch observatoří pro zaměstnanost, když se hovoří o perspektivách, o určitých prognózách, o a tak dále. Je škoda, že Business Europe nikoho na dnešní jednání nevyslalo. Těchto prognoz je zapotřebí a my potřebujeme někoho, kdo by je realizoval. Ony určité observatoře už existují, je jich poměrně dost eh, pro tu oblast zaměstnanosti, územní, regionální a tak dále, ale tohle všechno se musí nějakým způsobem více sloučit. Děkuji za pozornost a je tady e, paní zpravodajka. Já jsem všechno dobře vyslechla, všechny otázky, které zazněly, i odpovědi našich partnerů, s kterými ostatně velmi pravidelně spolupracujeme. Dovolím si zdůraznit jenom několik bodů, které mi připadají pro naši práci zcela zásadní. Nejprve je to toto. Myslím, že souhlasíme všichni s tím, že bychom se měli soustředit na evropské e, cíle e, politiky v oblasti zaměstnanosti. Profesní integrace to je skutečně to, co nám připadá zcela zásadní. Víc z vás to zmínilo e, a to jak z řad našich partnerů, kteří zde dnes s námi jsou, tak z řad kolegů, konkrétně Tomas Mann. E, toto soustředění by pro nás mělo být takovým závazkem efektivnosti. Ale v těchto cílech jsem dobře zaslechla paní Jones a myslím, že to eh, řekla velice trefně, že tady prostě je ohroženo těch 20 eh, prostředků z fondu eh, na politiky solidarity. To je přesně to, o čem se teď diskutuje na radě. A my se budeme muset k této otázce ještě postavit velice obezřetně a zmobilizovat se. Bod číslo dvě, efektivita, to je něco, na čem záleží nám všem já bych se tady chtěla vrátit eh, ještě k našim partnerům. Je evidentní, že ty, eh, ke, kteří, ti, kteří, ke kterým se obracíme, eh, k těm je třeba se opravdu obracet velice Eh, cíleně a eh, různorodým způsobem eh, diverzifikovat ty přístupy a tak dále. To není vždycky snadné. Oni jsou to často lidé, kteří se těžko dají zařadit do nějaké větší kategorie i z tohoto hlediska je naše spolupráce se sociálními partnery, ať už jsou to odbory, e, různá združení, nevládní organizace, velice, velice důležitá. Tady nemáme co dočinění s nějakým e, masovou kategorií lidí. Tady musíme pracovat e, téměř jako individuálně hledat individuální řešení. Třetí věc je předvídat, anticipovat určité trendy a e, skutečnosti. Vy jste to tady také řekli, e, podobně jako naši kolegové poslanci. E, věci předvídat to není snadný úkol. Existují tady instituce, agentury, Včera večer jsme pracovali se zástupci CDFOPu. Jde tedy o to anticipovat i potřeby e, třeba pro tu profesní integraci těch, kteří jsou teď mimo stranou. Tady nám opravdu zbývá ještě obrovské množství práce, abychom tento boj vyhráli. A já musím dnes říct, že opravdu není snadné mobilizovat Eh, podnikatelské subjekty a administrativu v té oblasti prognóz a anticipace. I když jsme flexibilní, tak tady máme cíle do roku 2020 a vidíme, že naši partneři, kteří sedí na druhé straně stolu, se zabývají pouze krátkodobými e, cíly a výhledy. S tím je třeba něco udělat. Za čtvrté, potravinová pomoc těm nejchudším a zařazení této pomoci do Evropského sociálního fondu. Já jsem všechno dobře slyšela, co jste k tomuto měli co říct. Problém je v tom, že v tom všeobecném nařízení eh, je, Evropské, je Evropský sociální fond vnímán jako procento eh, těch fondů soudržnosti. Prostě 40 z fondů soudržnosti na Evropský sociální fond. Takže potravinová pomoc se tímto dostává do Evropského sociálního fondu. Vy se o tom zmiňujete a je e, to prostě obtížné s tím něco dělat, protože je to takto nastaveno. A ohledně užívání těch prostředků z fondu. Já jsem hodně sledovala a sleduji, co se odehrává v různých státech a v různých regionech. Dnes jsme na počátku roku 2012, ten program, tato tranže se e, končí v roce 2013. E, dnes je prakticky 30 prostředků vydáno, 30 eh, je eh, na cestě eh, k programům, které budou ukončeny v roce 2013 a zhruba třetina prostředků z Evropského sociálního fondu měla ještě podpořit programy, s kterými by bylo započato teď a které by se skončily v roce 2013. Z toho jasně vyplývá, že tady je velké spoždění při vypracovávání projektu a my musíme všichni maximálně napnout cíly, aby ty finanční prostředky byly e, využity plně a tady bude zapotřebí partnerství na všech úrovních. Jinak musím říct, e, paní kolegyně, že e, naprosto souhlasím s tím, co jste řekla o o e, soudržnosti, která je nutná na národní úrovni a na úrovni regionu. Já vím, že regiony hodně stojí o to, aby dostali ty e, peníze rovnou a mohli si tam e, realizovat své vlastní cíle a zohledňovat své vlastní zájmy, ale musíme v tomto být obezřetní. Děkuji, skončili jsme s touto částí našeho programu a a myslím, že v těch eh, následujících dnech vy pak předložíte svůj text, paní eh, zpravodajko, a pak se budeme zabývat časovým harmonogramem. Před námi je bod 26. Já bych chtěla poděkovat našim kandidátům na odborníky jmenované do správní rady ETF, což je Evropská nadace pro odborné vzdělávání. Jsem obzvlášť ráda, že tady mohu přivítat svého předchůdce, eh, vlastně teď na druhé straně stolu. Jak víte, Evropský parlament jmenuje tři členy správní rady, kteří tam zasedají bez hlasovacího práva. A Evropský parlament eh, při vlastně prvním zřízení této rády jmenoval tři členy, paní Saruch Parkin, pana Jean-François Meziera a, a pana Krastapulose, který už nemá zájem o prodloužení své funkce. Paní Sara Parkin nás informovala, že je kandidátkou, ale že bohužel se nemůže sem dostavit. Takže si vyslechneme ty dva kandidáty, které tady máme. A navrhuji, abychom nejdříve si promluvili s panem Jean-François Mezierem, odstupujícím kandidátem, který tady už v nadaci zasedal a který nám řekl, že je připraven pokračovat v této funkci nadále. Tak to ostatně umožňuje i jednací řád nadace. A posléze bychom si vyslechli pana Jana Andersona. Takže, pane Mezier, máte slovo. Máte prostě tolik času, kolik budete potřebovat, abyste nás seznámil se s důvodem, proč chcete svůj mandát prodloužit a také, abyste nás seznámil se svým pohledem na tu nadaci, protože už jste tam působil, takže máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za pozvání. Já bych chtěl pokračovat ze tří důvodů. Za prvé, jednací eh, řád týkající se tedy Evropské eh, nadace pro odborné vzdělávání byl přepracovan v prosinci 2008 a o tři roky později můžeme říci, že ta nadace teď díky tomu má velice relevantní a užitečné cíle. Jednak se jedná o obecný přístup k odbornému vzdělávání z hlediska zprávy lidských zdrojů a lidského kapitálu, což je důležitá politická záležitost v zemích, které se chystají na vstup, v zemích sousedství. Je to také téma velmi aktuální protože zejména v zemích sousedství, které se nacházejí v Magrebu a procházejí demokratickými změnami, je problematika zaměstnávání a vzdělávání především mladých lidí velkým problémem a právě proto jim může nadace pomoci. Tato nadace se za tři roky reorganizovala, snažila se nalézt odpovědi na právě tyto eh, výzvy, o kterých jsem hovořil. A myslím, že skutečně má odborné znalosti, které jsou obecně uznávány eh, i vlastně těmi, kteří nám poskytují finanční prostředky. Odborné Eh, znalosti eh, jsou důležité, nadace ovšem není, neposkytuje zároveň s tím finance, ale díky tomu se získala určité uznání a politické orgány ji tedy rády využívají eh, jako poradce. Jsme si vědomi toho, že je důležité zajistit konzistenci s politikami Unie. Tady mám na mysli kodaňský proces a různé, různá opatření v zemích sousedství. Uh, my jsme spolu s partnerskými zeměmi se snažili vždy pracovat na základě e, faktů, to je takový klasický postup nadace. Poslední tři roky nadace e, obnovila svůj přístup, rozvíjela e, partnerství, sice nerovná, ale úzká s mnoha partnerskými zeměmi a odborné znalosti jsou, myslím, obecně uznávány. Třetí bod. Spolu s kolegy, zejména se Sarou Parking, která také chce v tom ještě pokračovat, jsme se snažili eh, najít to správné místo, to správnou úlohu v tom vznikajícím systému, eh, který například poskytuje pravidelné zprávy vašemu výboru. Setkáváme se s poslanci, kteří mají zájem o informace a byla to pro nás důležitá eh, investice, což je další důvod, proč bych chtěla vlastně tu investici zhodnotit a v té funkci pokračovat. Já mám praktickou zkušenost s lidskými zdroji a vzděláváním už dlouho. Eh, Stál jsem vlastně v čele eh, úřadu pro odborné vzdělávání jednoho francouzského regionu, takže mě velice zajímala i ta předchozí diskuse o ESF, ale to je trochu něco jiného. A podobně eh, jsem také byl zapojen na evropské úrovni, byl jsem zvolen předsedou Evropského združení pro odborné vzdělávání, což je jedna z důležitých sítí, která by navíc chtěla eh, si získat obecné uznání pro své odborné znalosti. Takže paní předsedkyně, takové jsou důvody, proč kandiduji. Eh, prostě bych rád i nadále také zůstal ve službách tohoto parlamentu a tohoto výboru. Děkuji. Děkuji vám. A teď dáme slovo Eh, druhému kandidátovi a pak zahájíme diskusy, pokud by poslanci chtěli klást otázky. Takže, milí pane kolego, je to velké potěšení, že vám mohu udělit slovo a že vás mohu tady eh, přivítat. Vyrozuměla jsem, že jste také tedy eh, v reakci na žádost koordinátorů byl ochoten převzít na sebe kandidaturu a prosím, abyste nás informoval o důvodech vaší kandidatury a o tom, čeho byste chtěl dosáhnout ve své funkci i s přihlédnutím k vašim dřívějším zkušenostem z parlamentu. Děkuji, Pervanš. Děkuji, že jsem mohl přijít zpět a vidět tady své bývalé kolegy, s nimiž jsem strávil eh, tolik let. Já jsem tady zasedal 14,5 roku v tomto parlamentu a vlastně nevrátil jsem se sem už, to jsou tři roky, myslím, že v květnu 2009 jsem od, odsud naposledy odešel. Pak jsem tady ještě byl na plenárním zasedání ve Štrasburku v červenci a to bylo naposledy, kdy jsem se s parlamentem setkal. A jsem tady moc rád, že mohu být tady zase mezi vámi. Nejprve pár slov k výboru a parlamentu. Parlament je důležitou institucí, ale pro mě to byla svého druhu i univerzita, protože se tady toho hrozně moc naučíte. Získáte nové znalosti. Opravdu je to taková univerzita. Já to říkám mnoha lidem ve Švédsku, když s nimi mluvím o své práci v parlamentu nebudu hovořit dopodrobna o nadaci, já ji znám, ale spíše bych tady přednesl několik obecných poznámek a vysvětlil, proč bych eh, rád kandidoval. Takže ty obecné poznámky se týkají toho, jaká výzva před Evropou stojí. Už jste o tom hovořili. Ta, ty dnešní výzvy, tak ještě chci říct, že já většinou nemluvím o problémech, ale spíše o výzvách. Myslím si, že to je lepší dívat se na ně takto, protože se na ně díváme dopředu a víme, že je můžeme vyřešit. U problému je to složitější. Takže výzva to je hospodářský růst v souvislosti s nezaměstnaností a také v souvislosti se sociálními otázkami, eh, jako je financování eh, sociálních států. V některých zemích jsou ty výzvy větší, ale uh, jsou obecně přítomné ve všech zemích. Já jsem ještě zapomněla ve svém životopisu zmínit, že jsem také 16 let od roku 72 do roku 88 působil jako učitel. Uh, a teď, když jsem poslouchal za, o sociálním fondu, tak jsem také byl v představenstvu švédského řídícího orgánu pro sociální fond právě v těch těžkých letech. A myslím, že právě jednou z hlavních výzev je vzdělávání. Teď v Helsingboru působím v Radě pro vzdělávání a podíváme-li se na ten region, také tam máme nezaměstnanost, také tam máme e, nerovnosti. Podíváme-li se na ty nezaměstnané, jsou to e, mladí lidé, A často to jsou mladí lidé, kteří mají nedostatečné vzdělání, protože předčasně opustili školní docházku. Eh, netýká se tolik eh, vzdělaných mladých lidí. Někdy, když to vzdělání eh, je špatné, ale není to tak časté. A podíváme-li se na starší lidi, tak to jsou často lidi, kteří, kterým je 45, 50, 55 a kteří prostě mají pro ten měnící se trh práce nevyhovující vzdělání. Co s tím můžeme dělat? O tom už jsme hovořili mnohokrát. Musíme vytvořit vzdělávací systém, kde každý může se vzdělávat po celý život. Nikdy není příliš pozdě. Mladí lidé mohou dostat druhou, ba i třetí, nebo i čtvrtou šanci aby eh, získali takové vzdělání, které jim umožní vstoupit na trh práce. A také pro staré lidi je třeba mít vzdělávání. I pro mě třeba, mě je 64. Zkrátka nikdy není příliš pozdě. A to je ta výzva v Evropské unii. Nadace pro odbornou přípravu se týká našich sousedních zemí, partnerských zemí. Některé z nich se v budoucnu stanou členy EU, některé země jsou našimi partnery a hodně s nimi jednáme. A je to důležité i pro nás. že ty vzdělávací systémy se budou v těchto zemích rozvíjet, protože když třeba hovoříme o severní Africe, to se netýká jenom vzdělání sociálních systémů. Souvisí to úzce i s demokracií. A pokud chcete, abyste se, aby se tyto země rozvíjely, aby tyto země byly našimi úspěšnými partnery, tak je třeba si uvědomit, že ten jejich vývoj bude užitečný i pro nás. A pokud k tomu má nastat, dojít, tak je třeba, aby i tyto země měly systém celoživotního vzdělávání, systém, kde eh, mladí lidé získají příležitosti, protože to potom pro ten stát znamená hospodářský růst, zaměstnanost, lepší sociální systém a také lepší demokracii. A to bude situace prospěšná pro všechny, pro nás i pro ně. A v tomto kontextu jsem eh, byl velice rád, když jsem byl takto dotázán. Respektive, když mi byla nabídnuta tato možnost nejenom proto, abych byl propojen s parlamentem, ale i s tímto výborem. Eh, toto propojení už konec konců asi 4,5 roku trvá, ale také jsem byl rád kvůli tomu, že eh, tím zajistíme evropský rozměr i pro aktivitu v mém regionu, což není pouze jich Švédska, ale Dánsko, kde je e, vlastně Kodaň e, velké centrum, které je jenom 50 kilometrů od místa, kde já žiji, takže je to vlastně stejný trh práce. A to je pro ETF velice důležité, takže já se moc těším na budoucí kontakt s Evropskou unii. Děkuji. Děkuji vám. Teď se dívám na kolegy. Nevím, jestli někteří z vás chtějí položit otázku našim kandidátům. Pan Serkas. Děkuji, paní předsedkyně. Není to jenom otázka. Já myslím, že tady jménem socialistických kolegů eh, bych eh, se rád vyjádřil k oběma kandidátům, tím spíše, že eh, to je třeba i kandidát, kterého už známe, kandidát, kterého známe z písemného styku a proto bych tedy oba dva tady chtěl přivítat v tomto parlamentu a chtěl bych říci, že se těšíme na spolupráci s nimi. Pan Mezier asi eh, ví, že jsme se na schůzce koordinátorů seznámili s jeho životopisem, teď vidíme, že z toho ústního vystoupení, že e, si to rozhodně zaslouží tu kandidaturu, protože už e, tu oblast dobře zná. Ale paní předsedkyně, především bych chtěl pozdravit svého bývalého kolegu i ze socialistické frakce, pana Andersona. Jsem moc rád, protože na něm vidím, že se vůbec nemění, prostě čas e, na něm nezanechává stopy, naopak vypadá mladší než dříve, nejen fyzicky, ale i duševně. Uh, a i nadále je neustále eh, tedy přívržencem EU, pomáhá pracujícím. A teď eh, vlastně to své akademické vzdělání a praktické zkušenosti nám dává eh, k dispozici. A myslím, že by to byl opravdu skvělý nápad, aby jeho odborné zkušenosti i z Evropského parlamentu se zúročily v turínské nadaci, takže milý Jane, těším se, že eh, budeš, budeme s tebou spolupracovat. Vítej doma a doufám, že v Turíně budeš užitečný. A ještě, paní předkyně, když máme jenom tři kandidáty a tři, na tři místa, nemohlo by to být tak, že bychom prostě potvrdili rozhodnutí koordinátorů, aniž bychom přistupovali k formálnímu hlasování, ale to je takový spíš návrh. Děkuji. Koordinátor za EPP eh, se mnou již o tom hovořil, ale není to na pořadu jednání, takže navrhuji, abychom k tomu přistoupili, až to bude na pořadu jednání. Paní Lambert. Děkuji, paní předsedkyně. A e, děkuji také oběma pánům za prezentace, které jsme si vyslechli. Já si e, uvědomuji důležitost práce našich stávajících odborníků v e, této radě. Mám několik otázek v tom smyslu, jak, co si myslíte, že se dosáhlo tím, že Evropský parlament jmenoval někoho vůbec do správní rady ETF? To je eh, v podstatě jediná z těch eh, agentur pro zaměstnanost, která má takovéto jmenované odborníky. Chci se zkrátka zeptat, co si myslíte, že jsou, nebo že byly, nebo že budou vaše přínosy eh, do této rady. Ať už jde o management, nebo obsah práce agentury, pracovní program. Děkuji. a Děkuji. Ještě někdo další si chce vzít slovo? Já bych trochu navázala na otázku paní Lambert a zeptala bych se vás obou. Jeden tedy bude vycházet spíše ze svých zkušeností, druhý je spíše ze svých plánů, i když samozřejmě obojí je zapotřebím. Jestliže máme tedy eh, členy správní rady jmenované parlamentem, Já jsem si eh, přečetla ty příslušné texty. týkající se stanov nadace. Přečetla jsem si příslušná ustanovení parlamentu, pokud jde o jmenování členů takových agentur. To je samozřejmě věc, které se nemůžeme vyhnout. Ale zároveň Já v sociální oblasti pociťuji určitou frustraci, říkám to zcela otevřeně. A sice, jestliže chceme zvítězit v té bitvě odborných zkušeností a myšlenek s těmi, kteří dnes drží v ruce pero, to znamená eh, těch, co zastupují eh, eh, hospodářství a finance, tak se musíme vybavit stejnými odbornými znalostmi, abychom byli schopni protiargumentovat údaji a abychom byli eh, schopni podpořit svou argumentaci eh, třeba i akademickými výzkumy. Přitom jsem také pochopila jednu věc, jestliže na jedné straně pracují odborníci, na straně druhé politici, tak to nebude nikdy fungovat. Je velmi složité dosáhnout toho, aby politici šli za odborníky. Oni k tomu nejsou příliš ochotni. Ale naopak to je podobné. Já jsem se setkala s odborníky a vím, že taková atmosféra vládne i v nadacích, kteří si e, myslí, že oni působí zcela nezávisle a že by neměli poslouchat příkazy politiku. Možná. Ale jak máme ověřit to, zda to, na čem pracujeme, odpovídá odborným znalostem lidí, kteří tomu rozumí, bez ohledu na politické zájmy, aby skutečně ten určitý přístup byl opodstatněný. To považuji za zásadní. Já jsem měla příležitost, tuším, že to bylo v Turíně, ne, tak v Dublinu to bylo, eh, kde jsem se na to ptala Zda nám nemůžete pomoci s vyhodnocením sociálních dopadů úsporných opatření. Tak jsem to trochu zjednodušila, ale takové by bylo gromé otázky. A bylo mi řečeno, ne, to za to zodpovídá komise. A já se tedy e, ptám, myslíte si, že je třeba pozměnit stanovy nadace tak, abychom mohli vést užitečnější dialog, aby tedy vedle eh, komise, třeba i parlament se na vás mohl obracet s určitými žádostmi, protože aby Evropský parlament mohl požádat nadaci o určitou studii. Možná mi řeknete, že to je v rozporu s jednacím řádem, ale zajímalo by mě, jak to je. A druhá otázka. Když se definuje pracovní program nadace, máte pocit, že tam je nějaký prostor nejen pro to, co tvoříte s veškerou vědeckou svobodou, ale zda tam je prostor i proto zohlednit právě ty body, na kterých my pracujeme a kde potřebujeme vaše odborné poradenství. Omlouvám se, že jsem tady eh, zaběhla k věcem, které trochu jsou mimo rámec slyšení kandidátů, ale myslím, že to je pro nás důležitý bod, eh, o kterém jsem hovořila, už když jsme se setkali s eh, řediteli nadací a agentur včera. Tak nevím, jestli chcete zachovat stejné pořadí nebo to prohodit. Tak zachováme stejné pořadí, takže pan Mezier, prosím. Eh, Děkuji, paní předsedkyně co se statutu týče, tak upřímně řečeno nemyslím, protože víme, že to je text kompromisní, které, eh, který se těžko hledal a z tohoto hlediska si myslím, že to je text, který nám umožňuje eh, dělat poměrně hodně různé práce. Vy jste při své návštěvě u nás eh, také viděla, že lidé v nadaci jsou připraveni reagovat na podněty, odpovídat na formální či neformální dotazy. A co se týče expertízy, kterou bychom mohli přinést vám konkrétně, tak eh, já jsem to ostatně také zmínil, podobně jako vy, i my se nacházíme v situaci, která je tak trošku hybridního charakteru, protože máme eh, tedy eh, statut nezávislý, nemáme striktní mandát a s kolegy jsme se snažili, a to by se možná ještě mohlo zlepšit, nalézt eh, určitou vyváženou eh, pozici, eh, i když jsme v té situaci, v jaké jsme, tak podrobně naslouchat parlamentu, pozorně sledovat vaše priority priority jako Evropský sociální fond je z toho, eh, toho disku něco velice významného. A i tady si myslíme, že jsou ještě možná zlepšení. Děláme, vypracováváme zprávu eh, každoroční, možná trochu stručnou, ale to se může změnit, o tom, co děláme, jak eh, hodnotíme situaci na úrovni našeho vedení. Samozřejmě komise hraje hlavní roli, protože ona je naším eh, vlastně eh, zakladatelem a eh, zadavatelem, ale já jsem se třeba osobně zúčastnil pracovní skupiny, která vytvářela dlouhodobý a střednědobý plán práce a tady už se potom vedle té finanční, ekonomické expertízy také eh, dá hovořit o začlenění expertízy, eh, co doči, která má co dočinění s lidskými zdroji, eh, s vzdělávací politikou eh, takovým průřezovým způsobem, eh, způsobem, který by tam zahrnul všechny možné partnery, ať už eh, ekonomické organizace, či ty, které se zabývají migrací a tak dále. Takže těsně spolupracovat s nadací a má e, celou řadu aspektů. Já jsem se osobně zúčastnil i mise u e, tuniské vlády a takových příkladů je víc a vy byste z toho také mohli těžit. Takže závěrem nemodifikovat statut, ale najít takové způsoby, aby e, se mohlo více využívat toho, co děláme. Pan Anderson. Firstly, thank you for the... Děkuji mnohokrát i za velice vlídná slova všem. Otázky paní Lambertové a paní předsedkyně jsou, myslím, do značné míry propojené. Pokud Evropský parlament jmenuje odborníky, proč to dělá? Získává tím něco? Měl by, ano. Svým způsobem ano. Já si myslím, že když jmenujeme odborníky, měli bychom mít i kontakty, abychom spolu mohli diskutovat, abychom mohli sledovat, jak probíhá diskuse v Evropském parlamentu a abychom ji mohli zohlednit vzhledem k mé funkci v správní radě. A naopak. Aby to, co se děje na správní radě mohlo být předmětem mých informačních sdělení pro vás, abych od vás mohl získat zpětnou vazbu, zda děláme to, co máme, nebo zda máme něco změnit. A to je, myslím, to nejdůležitější. Eh, jak bylo řečeno, my ve správní radě nemáme hlasovací právo, ale já si myslím, že i bez hlasování lze přispět k tomu stačí mít o práci zájem, stačí se prací detailně zajímat a aktivně se, part- se účastnit na jednáních. Já toho tolik nevím o stávajícím pracovním programu a o tom, co je v plánu dál. Já se eh, rychle plánuji skontaktovat s ETF a chtěl bych se s nimi v nejbližších dnech setkat a zjistit, co vlastně dělají, abych se o tom mohl informovat. Jinak, eh, když nemáte ty znalosti, tak ve správní radě vůbec nemůžete fungovat, když neznáte program. A jakmile tyto znalosti získám, jakmile se seznámím s prací ve správní radě, velice rád bych se vracel sem, abychom my spolu mohli diskutovat, zda se provádí ta činnost, která se dělat má, co od nás parlament chce, zda se máme zaměřit na některé projekty s větší prioritou než na jiné, máme začínat nové projekty, možná, že se můžeme rozhodnout a my to poté můžeme uvést na správní radě. Myslíme si, že toto je důležité. Pojďme se na to zaměřit. A takováto diskuse musí probíhat. Takže když jmenujeme odborníky, měli, byste, měli bychom za to něco získávat. Jsou to konec konců odborníci Evropského parlamentu, to znamená vaši a měli by tím pádem podávat zpětnou vazbu tomuto výboru. Děkuji. Děkuji za to, že jste takto k dispozici vzhledem k tomu, jaké máme přijmout rozhodnutí. Ne, nevidím problém s tím, abychom okamžitě přistoupili k poslednímu bodu našeho pořadu jednání. Koordinátoři EPP a SAD mi navrhli, abychom znovu navrhli členy, které máme tedy jmenovat do e, řídícího orgánu konstatování. Máme tři posty, které máme obsadit. Jeden, kandida, jeden tedy odchází a e, máme tady e, kandidáty, takže já jim plně věřím, že budou aktivní a že odvedou dobrou práci a přeju jim k tomu hodně úspěchů jménem našeho výboru. Jak víte, delegace našeho výboru se letošním roce také vydá do Dublinu a nepochybně budete mít eh, příležitost se s nimi sejít, i když to nebude delegace, které budu předsedat já. Takže ještě jednou vám děkuji a zároveň blahopřeji. Takže s tímto bodem na pořadu jednání jsme skončili, nejsou tady žádné věci do bodu různé. Sejdeme se znovu 13. února 19 hodin ve Štrasburku na mimořádném zasedání našeho výboru.